Yes, we'll start with point... Že začneme, začneme s bodem jedna na programu jednání. Za prvé vás chci srdečně přivítat po eh, mimořádně nádherném létě, kdy jsme si mohli odpočinout Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přišli. Můžeme prosím pěkně schválit program jednání bez změn? Ano, děkuji vám. Veškeré jazyky jsou k dispozici s výjimkou chorvačtiny a galštiny. A dodatečně od 9 do 12 30 budeme mít také k dispozici tlumočení do znakového jazyka. Bod číslo 3, schválení zápisu jednání. Eh, můžete prosím pěkně schválit zápis, souhlasíte s ním? Ano. V tom případě začneme s bodem 4 na programu jednání týkající se implementace strategie pro občany s postižením. Eh, máte, doufám, hlasovací... Eh, máte, dostali jste před sebou kartičky takové eh, na vyšších sedadlech před vámi. Jsou takové kartičky přístupné, které můžete použít během eh, poslouchání stanoviska. A to znamená, že když se zvedne červená kartička, znamená to, že účastník eh, nerozumí a to znamená, že informace bude zopakována v jednoduchých slovech. Žlutá karta znamená, že řečník hovoří příliš rychle a že je třeba zpomalit a zelená karta znamená, že je všechno v pořádku. Takže chceme-li být dobrými žáky, můžeme se naučit používat tyto karty, abychom zjednodušili život některých z nás a konec konců pro nás všechny. A dovolte, abych teď dala slovo zpravodajce, paní Stevens. Prosím, pěkně máte slovo. Paní předsedkyně, kolegové, Doufám, že všichni jste měli nádherné léto a že jste se vrátili odpočinutí se svěží myslí a plnou, a plná energie začít nový rok. A nyní se budeme zaobírat prací pro osoby s postižením. Ráda bych eh, eh, ujistila, aby tento, toto zasedání výboru bylo k dispozici pro všechny občany s postižením. A tato snaha eh, byla naplněna díky práci sekretariátu, za to chci velice poděkovat. My se chceme zaobírat různými aspekty tohoto procesu. Já vím, že už jsem to říkala, že se budu opakovat, ale já bych ráda, aby všechna naše zasedání našeho výboru byla přístupna občanům s postižením. Evropský parlament je modelem a my bychom měli být příkladem pro to, aby následovali další pro zpřístupnění informací pro osoby s postižením. Návrh zprávy Eh, byl vypracováván dlouhou dobu za účasti celé řady organizací pro občany s postižením a rádi bychom ujistili eh, také zapracování názorů těchto organizací eh, v této zprávě. Máme tady několik kapitol. A jednou z nich je klíčové oblasti pro akce a aplikace v evropských institucích, nedostatky, které ještě existují. Čtvrtý bod je vypracování srozumitelné strategie pro občany s postižením do roku 2030. To jsou tedy oblasti, na které jsem se soustředila v této strategii. Potřebujeme důrazné akce pro vytváření nových strategií, a rádi bychom také pozitivně ovlivnili tento proces. Jednou z významných věcí je také holistická definice přístupnosti. Co se týče politiky, oblasti politiky, zaměstnávání, vyzývám členské státy, aby plně prováděly eh, také právní předpisy, aby odstranili bariéry, které brání občanům s postižením, Eh, v přístupu k trhu práce. Především opatrovnictví. Co se týče pozměňovacích návrhů, dostala jsem 93 pozměňovacích návrhů, což je poměrně velký počet. Chci poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky a také všem organizacím, které eh, podali pozměňovací návrhy. Pracuji na několika odstavcích a myšlenkách chci zapracovat komentáře, které jsem dostala. A e, toto bude zasláno pro spolupodpisy příští pondělí, aby stínoví zpravodajové a zástupci skupin pro postižené občany se na ně podívat, stejně tak jako další zúčastněné strany. Máte i e, zájem, prosím, dejte mi vědět, e, abych i vám dala k dispozici pozměňovací návrhy. Velice se těším na spolupráci se stínovými zpravodaj a doufám, že budu mít vaši podporu pro navržené pozměňovací návrhy. Yeah které podpořili různí členové a těším se na vaše příspěvky. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní Stevens. A nyní dám slovo Markovi Plurovi. Máte slovo. Pogratulovat Herdze i gorąco jej podziękować za przygotowanie kompleksowego, dobrze przemyślanego raportu w ścisłej współpracy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 děti s postižením. A já vím, že obšírnost té zprávy, eh, která musí být omezena, neumožnilo zpravodajce zohlednit všechny obsahy a já doufám, že pozměňovací návrhy tuto skutečnost vylepší. Já jsem také eh, podal několik pozměňovacích návrhů a myslím si, že bychom měli využívat ještě lépe moderní technologie, abychom mohli lépe odstraňovat překážky. Domnívám se, že bychom se měli podívat na kapitolu o strategii týkající se roku 2030, do roku, strategie do roku 2030. Eh, rád bych zdůraznil, jak důležité je, aby všechny zúčastněné strany se skutečně podělily na diagnoze, definici cílu a na monitoringu. E, k tomu přistupuje také skutečnost, že je nezbytné, aby se využily strategicky evropské fondy, aby za pomoci e, e, státních dotací a privátních podpor mohly být kombinovány tak, aby se mohla zvýšit možnost naplnění této strategie. Podle mého názoru souvisí tato strategie s dalšími velice významnými dokumenty zejména se strategií Evropa plus 2020. Doufám, že a velice se těším na dobrou spolupráci s paní zpravodajkou a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dám slovo paní Blika Vyšuté. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce Domnívám se, že jsme připravili dobrý návrh zprávy také bych ráda poděkovala Heze za veškerou přípravnou práci, za všechna ta přípravná setkání, ze kterých vzešel návrh této zprávy. A, a tento postup umožnil skutečně vyměňovat si názory se všemi zúčastněnými stranami a proto jsme vypracovali solidní návrh s jasnou strukturou a teď můžeme dále na tom všichni spolupracovat. Souhlasím e, s myšlenkou, že v této zprávě bychom se více měli soustředit soustředit na nové náhledy pro strategie pro osoby s postižením v novém období. Eh, slyším mnoho hlasů, eh, které, volají, které vyzývají komisi k tomu, aby revidovala tuto strategii, ale k tomu ještě nedošlo. A proto bychom se měli soustředit na, nové, na novou strategii. Eh, a ještě bych ráda poznamenala něco obecného. Zdá se mi, že upřednostňujeme eh, spíše eh, takovou, takové jemné formulace, eh, mírné. A já si myslím, že tady bychom měli lecos ve našem jazyku zdůraznit, aby se aktuální výzvy staly skutečně aktuálními, aby byly vyslyšeny ze strany dalších evropských institucí a členských států, když jenom upozorňujeme a píšeme doporučení zaručení. Eh, to nás nikdo nebude poslouchat a situace osob s postižením ve členských státech se nezmění. Eh, ráda bych řekla ještě několik slov k přístupnosti. Souhlasím s myšlenkou paní zpravodajky, ale reálná definice přístupnosti je nesmírně důležitá. Musí ale být vlastně promítána a odrážet se ve všech oblastech politiky. Avšak vázat eh, dohody k přístupnosti nestačí. Myslím si, že bychom učinili velký krok předu, kdyby požadavky pro přístupnost byly například aplikovány na veškeré oblasti politiky dopravy. A myslím si, že definitivní postoj parlamentu eh, zatím byl ehm, nedostatečný a zklamal nás. Je třeba, aby eh, výbor pro zaměstnanost eh, zdůraznil, že je, my jsme při, příslušným výborem a proto je, zlepšit, proto je nutné zlepšit práva občanů s postižením a velice by to uvítali zejména občané s postižením v dopravě a sice ve všech prostředcích a myslím si, že tuto kapitolu bychom měli posílit. Co se týče zaměstnanosti, eh, já podám pozměňovací návrhy k této kapitole pro zaměstnanost a ráda bych, eh, aby paní zpravodajka ještě osvětlila eh, situaci související s odstavcem 6 týkající se sociálních příspěvků umožňující účast na trhu práce v členských státech. Skutečnost, eh, Já bych ráda věděla, co má na mysli paní zpravodajka. Eh, domnívá se, že když osoby s postižením naleznou zaměstnání, že ztratí své právo na sociální příspěvky. A já jaksi obecně se domnívám, že občané s postižením chtějí mít nezávislý samostatný život a chtějí pracovat. Ovšem velice často to nemohou dělat, mm, co se týče jejich handicapu a nebo eh, co se týče jejich specifických spot, eh, potřeb. Eh, a domnívám se, že sociální příspěvky tady hrají velikou roli pro překonávání určitých překážek. Nedomnívám se, že my v Evropském parlamentu bychom měli tento aspekt zdůrazňovat, a mm, e, navrhnout zároveň, aby členským státům a navrhovat členským státům, že osoby s postižením nepotřebují dodatečnou asistenci a pomoc v naší společnosti. A teď ještě několik slov e, k možnosti k zaměstnavatelnosti osob s postižením na otevřeném trhu práce. je třeba podívat se na to, jak specificky můžeme využívat evropské nástroje. Děkuji vám mnohokrát a velice se těším na pokračování naší spolupráce. Děkuji. Děkuji, paní Harkin. Tady Děkuji. není. Má slovo. Děkuji. Jděte za technikem, já to teda zatím budu dělat, protože mě to svítí. Mně taky, mně taky. Děkuji vám, děkuji vám za udělení slova. K tomuto tématu Evropské strategie pro osoby s postižením chci říci, že my opravdu musíme řešit všechna práva osob s postižením. V minulosti jsme se řeš, věnovali mnoha právům, ale v tuto chvíli se musíme zabývat tím, jak se skutečně v reálu v rámci těchto politik řeší přijatý akt přijaté prohlášení. A to si myslím, že je veliká výzva. Pakliže se podaří efektivně tyto politiky nastavit a uplatnit tak, aby prospívali občanům. Ono to není z Myslím si, že bychom měli přijmout opatření, která zlepší eh, kvalitu života lidí s postižením. Máme také Evropskou chartu pro lidi s postižením a kromě toho máme také nový systém pro eh, certifikaci v této oblasti. Nicméně je tu jeden velmi nebezpečný rozpor. Máme za sebou celá, celou řadu prohlášení v tom smyslu, že musíme zajišťovat základní práva, této oblasti, ale zároveň komise trvá na tom, že rozpočet v sociální oblasti bude snižován a to především v těch zemích, které jsou v této chvíli předmětem monitorování, ale musíme si uvědomit, že prvními oběťmi těchto úspor budou právě osoby s postižením. Pokud z toho tedy máme vyvodit nějaký závěr, tak musíme říci, že tato evropská strategie je velmi obsáhlým textem a my jako poslanci Evropského parlamentu máme možnost k tomu předkládat zprávy a stanoviska, která se musí postarat o to, že ta strategie bude dostatečně prosazována v běžném životě světě. Máme také různé dohledové mechanismy a já naprosto souhlasím s návrhem, které, který tu byl předložen, který tedy přednesla eh, ve své zprávě paní kolegyně Stevens. My předložíme eh, pozměňovací návrhy, tak abychom ty návrhy, které jsou již dobré, ještě dále vylepšili. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji a nyní bude, dostane slovo paní Ždanoka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych eh, vyjádřila podporu zprávě paní Stevens. My si ceníme především toho, že do vypracování té zprávy byly zapojeny i organizace, které združují osoby s postižením. Vidíme tady některé priority, pokud jde o body, nadnesené ve zprávě. Za prvé, přístupnost. I my se domníváme, že Evropská unie musí stanovit pravidla, pravidla pokud jde o přístupnost eh, ve veřejných prostorách, veřejných budovách a Evropská eh, legislativa se také musí postarat o to, aby eh, byla, byly přístupné všechny způsoby dopravy, nejen železnice. Pokud jde o účast, tak my se domníváme, že Evropská komise musí bedlivě kontrolovat eh, provádění ex ante podmíněnosti ze strany členských států, eh, a to především pokud jde o služby založené na eh, společenství. Myslím si, že by to mělo být rozšířeno eh, na tedy Evropský fond pro strategické investice. Pokud jde o zaměstnanost, tak se domníváme, že Hlavním strategickým cílem je to, abychom tedy zvýšili míru zaměstnanosti osob s postižením, abychom pro ně otevřeli trh práce a jak Evropská komise, tak členské státy by si měly vyměňovat osvědčené postupy, příklad dobré praxe. Evropská komise a členské státy by kromě toho měly podpořit používání sociálních doložek a e, smluv s výhradou e, při zadávání veřejných zakázek. Pokud jde o e, vzdělávání a odbornou přípravu, tak se domnívám, že bychom do toho měli více zapojit nové dovednosti a e, také klíčové kompetence. Do toho by zkrátka měly být osoby e, s postižením zapojeny. Nyní sociální ochrana. My v tuto chvíli pracujeme na té zprávě o minimálním mzdě a s ohledem na osoby s postižením je také potřeba zavést eh, systémy minimální mzdy, tak aby to bylo tedy přístupné pro osoby, které nejsou schopny pracovat. A které tedy nemají eh, jiné možnosti obživ než eh, tedy různé sociální dávky, taky pro ty by měla být přístupná ta minimální mzda. Pokud jde o tvrzení paní zpravodajky, že je potřeba mít jasnou definici postižení. A I my se domníváme, že je to naprosto stěžejní. A podle našeho názoru je to tak, že pouze definice založená na e, úmluvě o právech osob s postižením je e, definice, kterou bychom měli uplatnit. I my předložíme některé pozměňovací návrhy a doufáme, že ta práce bude korunována dobrým výsledkem. Děkuji a nyní má slovo paní Aga. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat paní kolegyně Steven za práci, kterou odvedla na této zprávě a děkuji také za to, že eh, tu zprávu dneska představila. Ráda bych eh, na, nastolila dva body, dvě otázky, které jsou v té zprávě obsaženy. Například zaměstnanost a všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání. My musíme zajistit to, aby lidé s postižením pracovali, aby byli zaměstnáni a aby eh, byli připravováni na eh, práci. A to je velmi dlouhý proces. Jde o to, aby zkrátka měli přístup ke vzdělávání a na trh práce. Já jsem Italka a v naší zemi je to ještě dnes tak, že stá, ještě dneska tak, že stále existují stavební překážky překážky, eh, například pokud chtějí postižené děti chodit do školy. To znamená, že právě zajištění vzdělávání je velmi důležitým bodem, důležitým předpokladem. Myslím si, že postižené děti zkrátka musí dostat příležitost chodit do školy a tím všechno začíná. Nicméně je to velmi eh, důležitý a dlouhý proces ten člověk musí eh, výjít z domu, musí použít nějaký dopravní prostředek, aby se do školy dostal a to jsou základní práva, která musíme zajistit. Skládá se to z různých etap a první, musíme zkrátka začít právě tady. To je ta první fáze a v naší zemi jsme tomu ještě velmi vzdáleni. Ještě se nám nedaří toto zajistit. Eh, v této strategii hovoříme o stra- perspektivách pro příštích 30 let, musíme si uvědomit, že v této době se budou rodit další děti a než, budou, než se dostanou do školy a na univerzitu, tak budou narážet na stejné problémy. Stále ještě eh, budou čelit takovýmto problémům a situace na trhu práce bude akutní. Samozřejmě, že jsou tu pěkné modely, které hovoří o úplné eh, integraci na druhé straně si musíme uvědomit, že lidi s postižením je potřeba aktivně in, integrovat. Zároveň e, jsou ty přístupy někdy poměrně umělé a je jen, obtí, je jen e, je těžké je prosadit v běžném životě. Někdy si klademe otázku, jestli to praxi vypadá stejně, jestli skutečně jsou osoby s postižením integrovány na trhu práce, jestli mohou rozvíjet svoje schopnosti. Domnívám se, že nám chybí nejen strategie, ale také konkrétní vůle překonávat všechny tyto překážky, které eh, stojí plné integraci v cestě. Neustále se hovoří o tom, že je tu na jedné straně svět lidí s postižením a na straně druhé svět obyčejných lidí bez postižení, že tu stále ještě existuje určité rozdělení, že eh, ta bariéra zkrátka je stále součástí našeho vyjadřování a našeho života. Stále je to tak, že lidé s postižením budou narážet na skutečné materiální překážky, proto pokud budeme mít v hlavách ty imaginární, nemateriální překážky. To znamená, že e, musíme změnit i způsob nahlížení, způsob vnímání. Nemůžeme říci, že něco by bylo lepší, něco horší. A v tomto ohledu jsme nezaspali dva nebo tři roky, ale e, zaspali jsme mnohem více, 50 let. To znamená, že potřebujeme velmi naléhavá opatření a konkrétní kroky, které to napraví. To je jediný způsob, jak pokročit vpřed. A také bychom měli přestat hovořit o postiženích protože si musíme uvědomit, že postižení se stane naprosto běžnou součástí našeho života, se kterou budeme muset eh, běžně nakládat a my v podstatě naším současným přístupem pouze vytváříme překážky, které omezují normalitu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, eh, k této složce, která je nesmírně dlouhá obšírná, která se zaobírala důležitými aspekty, je třeba eh, objasnit určité body, než půjdeme dále. Už na ten bod bylo eh, zdůrazněno, jak významné podívat se na definici eh, přístupnosti v bodě 7. Je to nedostat dostatek pro dosažení cílu, eh, nebo eh, to mm, tak vnímají eh, příš, příslušné organizace, nebo se to týká určit určitých oblastí, ať už je to tedy v naší hlavě a nebo ve společnosti je třeba eh, tedy mm, lépe pochopit tu společnou definici a také osoby s, se zdravotním postižením. Eh, také je další bod velice důležitý, protože se to týká eventuálně také znemožnění přístupu osobu s postižením, aby to nebylo možno, aby to nepředstavovalo možnost ke zneužití. A domnívám se, že respektování důstojnosti osob se zdravotním postižením eh, je tady soustředěn pouze na jeden motiv, že jsme všichni velice rozliční, eh, protože je třeba znát handicap a také přijetí eh, tohoto handicapu osobou samotnou a také, jak se to odráží ve společnosti. A pro hledání rovnosti není možné dělat rovnost za každou cenu. Podívat se na možné a reálné věci, jako například odstraňování technických překážek, než odstraňování nějakých doktrín nebo filozofických přístupů eh, protože je třeba aby společnost kompenzovala eh, zdravotní postižení, ale to je role členských států a proto my se domníváme, že evropská úroveň nemá tady své postavení, protože respektování důstojnosti osob se zdravotním postižením se týká <coughs> pravomoce členských států. Další věc, co se týče možnosti možnosti vzdělávání a přístupu na trhu práce. Podívejme se na bod 15, je třeba definovat. Eh, tady je prostě požadavek zaměstnavatelů, aby šli dále a dále v možnosti pomoci osob s postižením. A samozřejmě to závisí na typu eh, postižení. A velice často i osoby se zdravotním postižením, i s těžkým zdravotním postižením mohou pracovat na částečný pracovní úvazek. A to jim um, to um, také zdůrazňuje důstojnost, ale samozřejmě současná krize zhoršila tyto možnosti. Máme tady také osoby se zdravotním postižením a nemají možnost pracovat a závisí na osobách, které jim pomáhají. A tady by měla hrát roli Evropská unie. A také si tady musíme více zohlednit obavy rodičů, kteří pečují o děti s postižením. Eh, a co se týče potom jejich dospívání a možnosti poskytovat vzdělávání, eh, mělo by to být na rodině nebo budou existovat specifické eh, instituce? Eh, eh, internátní. A potom se musíme podívat také na to, že platy osob s postižením jsou nižší. Je třeba podívat se na to, jak také zlepšit důchody pro osoby s postižením. A děkuji mnohokrát paní zpravodajce, že měla tu odvahu pustit se do tak obtížného tématu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan Pirinský. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych podpořil cíl této zprávy, tak jak ho formulovala paní zpravodajka. To znamená, že za prvé chceme předložit názor Evropského parlamentu, pokud jde o evropskou strategii a také to bude reakce na e, dokument komise a zároveň chceme e, popsat perspektivu, pokud jde o příští období za třetí, a to je věc neméně důležitá, chceme poskytnout podrobný vhled do těch nedostatků mezi Eh, tedy, nebo nedostatku, které jsou formulovány i ve zprávě o pokroku, kterou vydala Evropská komise. Já si myslím, že to všechno vychází ze skutečnosti, která je také popsána v návrhu zprávy a sice jde o to, že úmluva je první mezinárodní smlouva, kterou Evropská unie ratifikovala. To vytváří velmi jedinečnou situaci, protože je to důkaz toho, že to je záležitost nadmíru důležitá. A to, co parlament říká o eh, těchto závazcích Evropské unie a členských států, je také stěžejní. V tomto ohledu bych rád přednesl tři poznámky. Za prvé, Otázka zaměstnanosti. To už jsme se věnovali. Já souhlasím s názory, které tu zazněly. V tom smyslu, že toto téma by mohlo být doplněno o mnohem konkrétnější návrhy, fungující návrhy, se kterými by přišel právě parlament. Jde například o podporu sociálních podniků. Sociální podniky, které by zaměstnávaly osoby s různým typem postižení, se netýkají pouze toho, aby tyto lidi zkrátka měli co dělat. Je potřeba, aby ty podniky eh, vedly k tomu, že lidé s postižením budou eh, provádět práci, která bude skutečně uznávána, užitečná a která tedy přinese nějaký užitek oblasti eh, péče o děti nebo v dalších oblastech. V těchto podnicích také vzniká takové mikroklima, ve kterém ti lidé získávají pocit, že někam patří, že jsou užiteční pro společnost. V našem případě v Bulharsku máme velmi dlouhou tradici takovýchto sociálních podniků. Pracují tam lidé, kteří jsou němí, slepí, nevidomí. A společnost je díky té práci, kterou tam odvádí, velmi oceňuje. Já si tedy myslím, že bychom se k tomu mohli vyjádřit mnohem obecněji. Souhlas, souvisí to i s přístupností, se vzděláváním a já si myslím, že musíme stanovit jasné priority, pokud jde o veřejné výdaje pokud chceme tyto problémy řešit. Nicméně poslední vývoj ve veřejném financování není příliš povzbudivý, pokud to mám říci velmi mírně jinak. Tedy sdílím to, co tady říkali někteří kolegové, například paní Blankevičujete. A sice jde o to, že eh, parlament by měl hovořit poněkud jasněji, pokud jde o rozdíl mezi tím, co je potřeba, co je řečeno v té umluvě e, a e, tím, jak to skutečně funguje. Jsou tu totiž velmi, velmi jasně formulované závazky pro komisi. Komise musí být mnohem aktivnější a musí od e, členských států vyžadovat mnohem víc. To znamená, že je potřeba tu situaci změnit, protože ta situace je poměrně znepokojivá a jak popsali kolegové, nějak se nezlepšuje. Děkuji. Flozius. Tules, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Ten Návrh usnesení parlamentu a zpráva paní kolegyně Stevens se dotýká širokého spektra opatření. Týká se to evropské strategie pro osoby s postižením. Nicméně, pokud se členské státy nezavážou k tomu, že to, co, o čem tu hovoříme, budou prosazovat, provádět, tak je to pouze dokument, papír, který skončí eh, v šuplíku, v zásuvce a nebude se s ním dál pracovat. K tomu, co řekla paní Stevens, bych rád doplnil, že Jde o to, že rodina, která má postižené dítě, eh, touto skutečností velmi trpí a má omezenou kvalitu života. I účast na sociálním životě a na pracovním životě je eh, tím velmi omezená. A myslím si, že je velmi pokrytecké, pokud tady vypracováváme návrhy a pokud neustále vyzýváme trojku k tomu, aby eh, nebo pokud trojka neustále vyzývá k tomu, aby byly eh, prováděny sociální škrty, to, no je, to je nezodpovědné především eh, v zemích, které eh, trpí hospodářskou krizí, jako je Řecko, naše země. Vlády spolupracují s komisí a uplatňují úsporná opatření i v sociální oblasti. A to je špatně. Další problémy se objevují ve veřejné sféře, ve eh, veřejné dopravě. Já si myslím, že máme před sebou ještě velký kus cesty, eh, než budeme uplatňovat všechno to, co je řečeno v úmluvě. Děkuji. Thank you, uh, Mr. Fontuli. Děkuji, pane Fontulese, a v tuto chvíli dávám slovo paní Stevens, prosím. Kdybyste mohla krátce zareagovat na to, co zaznělo v průběhu debaty. Ano, děkuji paní předsedkyně, děkuji, že mohu znovu vystoupit. Já bych chtěla poděkovat eh, všem osmi řečníkům. Děkuji vám za silnou podporu, kterou jste vyslovili tomuto návrhu. Eh, studii všechny pozměňovací návrhy případně jich může být i více. Několik kolegů se zabývalo otázkou strategie pro osoby s postižením. Já bych ale chtěla upozornit na to, že to, tento návrh se týká naplňování stávající strategie pro osoby postižení. Chtěla bych zachovat stejný směr, který jsme nastavili tehdy. Chci se věnovat tomu, co v tuto chvíli platí a co by mělo platit v budoucnu. Eh, chápu, že voláte pro, po silnějším, eh, důraznějším znění. Rozumím vám, ale musíme se držet našich mantinelů. Pokud jde o akt osob pro postižení, já naprosto souhlasím s tím, co zaznělo a vím o tom, že musíme nadále pracovat na tom, aby byl tento akt dostatečně naplňován. Já se maximálně snažím o to, aby byl přijat i Evropský akt pro osoby s postižením. V tuto chvíli se myslím, že bylo jeho znění trošku rozmělněno. Pokusím se o další změny. Musíme se soustředit na otázky dopravy, otázky veřejných prostor. Pokud jde o odstavec číslo 16, to jsou ty výhody, o tom už jsem hovořila. Já se snažím říct, že v Belgii osoba s postižením dostává přídavky, pak se najde zaměstnání a o tyto přídavky přichází. V určitém okamžiku však už zaměstnání ztratí a pak je velice těžké znovu obnovit nárok na přídavky, takže to nemotivuje nějak lidi k tomu, aby se hledali zaměstnání, jelikož se bojí toho, že by přišli o příslušné dávky. V některých zemích existují překážky podobného typu. Systém dávek, který musí fungovat tak, že v něm je zapracována i možnost pracovního poměru, aniž by člověk nutně musel přijít o nárok na dávky. Pak, když jde o definice, tak já se naprosto totožňuji s tím, že definice musí být nastaveny jasně a myslím si, že i úmluva OSN by mohla být určitým zdrojem. Evropský akt pro osoby s postižením je další věc. Myslím si, že některé eh, definice by měly být eh, právě naopak rozvinuty. Někteří volají potom, aby byly stručnější, ale umluva OSN je naopak více, více rozvinutá. Někteří z vás to možná nevědí. Týká se to například osob s určitým omezením eh, v oblasti duševního zdraví. I zde se domnívám, že by měla být definice mnohem více rozpracována. Děkuji. Děkuji a prosím pana Migliosa z komise, který je dnes zde v sále. Prosím, máte nějakou krátkou připomínku k věci? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem jenom chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce, paní Stevensové za vynikající zprávu. My ji využijeme, až budeme zpracovávat hodnocení stávající strategie, až budeme připravovat strategie další. Také bych chtěl poděkovat všem, kteří vystoupili. Nemáme v tuto chvíli další připomínky. Děkuji vám. Děkuji. Harmonogram vypadá následovně. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 6. listopadu v poledne a 28. bychom měli eh, o tom hovořit a 19. října se bude hlasovat s tím, že na plenárním zasedání se bude hlasovat až v listopadu 2017. Všem děkuji. Máme trochu náskok. Přesto však navrhuji, abychom pokračovali, abychom se pustili do bodu číslo 5 na programu, což je test proporcionality před přijetím nového eh, nařízení. A já dám slovo paní zpravodajce Paloma Pasparejo. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já doufám, že všichni jste strávili hezké prázdniny proporcionalita je jednou z nejvýznamnějších zásad Evropské unie. Je to zásadní požadavek, chceme-li, aby legislativa byla respektována, aby byla v souladu s právem evropských občanů a přizpůsobena jejich potřebám. Je ovšem paradoxní, že návrh, o kterém diskutujeme, diskutujeme, eh, se odchyluje právě o, toho, o této zásady přiměřenosti. Máme tady ex ante kontrolu závaznou pro jakoukoliv novou právní úpravu v uznávání eh, profesních kvalifikací, koordinací a mění se dialog nebo způsob dialogu Evropské komise s členskými státy. A zavádět nový test to rozhodně nesníží eh, počet eh, eh, případů, s kterými se zaobírá Evropský soudní dvůr. Eh, naopak je třeba, eh, abychom, eh, převra- abychom dodržovali důkazní břemeno, které leží v oblasti testů na komisi a ta může zahájit řízení o nesplnění povinnosti. Regulace profesí zůstává v kompetenci členských států, protože současný návrh by převrátil důkazní břemeno. Je to tedy porušování zásady subsidiarity to není jediný bod, v němž tento návrh se radikálně vzdaluje eh, od evropských norem nedostatek specifické ochrany pro zdravotní, pro profese v oblasti zdravotních služeb a nekoherentnost, co se týče hodnocení koordinace regulace asistentů, se také odchylují eh, v tomto návrhu je třeba zlepšit koordinaci eh, uznávání profesních, eh, tedy jednotlivých profesí a přizpůsobit je současným potřebám v rámci vyjednávání také se zástupci odboru, zejména co se týče uznávání kvalifikacích a nebo uznávání určitých oblastí služeb ve veřejném zájmu. Tento antetest není adekvátním nástrojem pro řešení tohoto problému a proto mé doporučení tomuto výboru zní zamítnout tento návrh a pokračovat eh, eh, v práci na jiných cestách eh, na evropské úrovni. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. Děkuji. Paní Jašlověka je zde v sále? Ano, prosím, máte slovo. Ano, zde není, paní Jašlověcká zde není. Já se tedy omlouvám, ale přečtu její příbez. Test proporcionality je jeden eh, ze dvou kroků na společném trhu, kdy je třeba zlepšit přístup k povoláním a jako EPP bychom chtěli tento návrh přivítat. Bohužel však výbor pro zaměstnanost navrhl stáhnout tento návrh a EPP tedy nemůže, nemůže přijmout tento eh, návrh a předložíme pozměňovací návrhy. My se domníváme, že máme prohloubit eh, jednotný trh s službami, což v, v budoucnu by mělo eh, zlepšit přístup. Hlavním cílem tohoto návrhu je posílit vyhodnocení členských států, které mohou provádět předtím, než přijmou nová pravidla, aby mohli zkontrolovat, zda nová nařízení, nová pravidla týkající se povolání splňují příslušné cíle a nemají žádné nepříznivé důsledky. Ale tento návrh nijak, nikterak nevstupuje do legislativního procesu členských států. Podle našeho názoru je v souladu s principem subsidiarity. Máme stále za to, že legislativní pravomoci členských států jsou zachovány, na rozdíl od toho, co říká eh, stanovisko. Do dnešních dnů se ukazuje, že je velice těžké srovnávat pro, kritéria proporcionality, která se používají v členských státech, s tím, co zpracováváme zde při přípravě nového návrhu. A proto, když eh, v legislativních dokumentech porovnáváme tato kritéria, tak eh, máme velké potíže s vyhodnocením transparentnosti a proporcionality. My se tedy domníváme, že návrh komise je ceným eh, zdrojem a sleduje příslušný cíl a pokud bude inteligentním způsobem upraven, bude v pořádku. Z, z hlediska našeho výboru je podle mého důležité si uvědomit, že zaměstnanost nebude nikterak narušena, naopak dojde k tomu, že dojde k navýšení pracovní příležitosti a že dojde k lepšímu přístupu k povoláním, zvláště pro mladé osoby. Komise má za to, že by se mělo vytvořit až 700 tisíc nových pracovních příležitostí v Evropské unii a že by měla produktivita zrůst až o 5 je pravdou že přístup k některým povoláním je skutečně složitý, zvláště pro mladé lidi. To je bohužel eh, často důsledek protekcionismu a velice těžce se to do, do, dotýká zvláště místních pracovníků. A my bychom chtěli podnítit eh, volný pohyb pracovníků, a chtěli bychom podnítit eh, pohyb eh, vysoce kvalifikovaných osob. A proto se domníváme, že tento postup by mohl dát do rukou více možností pracovníkům lépe sdílet informace a podnítit pohyb na trhu. Jako EPP se těšíme na plodnou spolupráci s dalšími politickými skupinami a jsme otevřeni novým konstruktivním řešením. Velice děkuji. Thank you. Uh... Děkuji vám, paní Košlovič, která nahradila paní Jašlověcku. Pane, paní Gentile, chcete se ulmout slova? Ano, výborně, máte slovo. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se s vámi chtěla podělit o několik eh, obav, pokud jde o návrh samotný. který tento výbor chce předložit. Za prvé, pokud jde o roli výboru Ample, zde jde o oblast, která se dotýká otázky zaměstnanosti, otázky regulovaných povolání. A já se domnívám, že zde podstupujeme riziko, že ztratíme půdu pod nohama a, a převálcují nás jiná, jiné výbory. Já si myslím, že tento výbor by měl zvážit, jak prosadit své stanovisko a jak by mohl sehrát dynamičtější roli v rámci celé debaty. Neměli bychom zkrátka jenom odmávnout návrh komise, měli bychom se snažit o určitou vyváženost. Vyváženost mezi tím, jak chceme regulovat trh a jak jej potřebujeme regulovat to znamená věcné vyhodnocení pravomocí a mezi tím, co by naopak mělo být podrobeno mnohem pečlivějšímu zvážení, výběru, abychom vytvářeli rovné podmínky na trhu, rovné podmínky pro oblast vzdělávání, ško- školení v jednotlivých členských státech. My v Evropě musíme uh, podporovat eh, pohyb pracovníků, mobilitu. A myslím si, že těmto otázkám bychom měli věnovat pozornost. Pokud jde o ochranu služeb, tak ta je také důležitá. Znamená to totiž, že musíme se věnovat oblastem vzdělávání, které připravuje příslušné osoby na eh, výkon určité profese. Měli bychom mít více možností ovlivnit tuto debatu. Mě by zajímalo, co si o tom myslí kolegové. Ráda bych si udělala jasno v tom, jaké mantinely bychom zde mohli eh, vymezit, na co bychom měli klást ten největší důraz. A myslím se také, že bychom měli do maximálně možné míry zjednodušit celý proces, měli bychom do něj zařadit i práci s, se, s, v rámci sociálního dialogu a měli bychom vytvářet Evropu, která bude Evropou pro všechny. Nemůžeme pozastavit vývoj Evropy, nemůžeme přijmout legislativu, která podle mého názoru je vlastně protimluvem proti tomu, co prohlašuje běžně parlament i komise. Děkuji. Pane Baši, máte slovo. Paní předsedkyně, vážení kolegové, dovolte mi poděkovat s pravodajce za GUE, za práce na tomto stanovisku. Pokorně se domnívám, že stále bychom měli zajistit, aby eh, regulace povolání byla nadále eh, úměrná, aby zde neexistovaly přílišné překážky, zátěže, které by eh, praxi a výkon činnosti v Evropské unii zamezovaly. Pro povo, povolání v Evropské unii je předmětem 6 tisíc různých předpisů, což znamená, že 700 tisíc lidí potřebuje nějaké povolení, nějaké schválení, krom toho, že musí ještě eh, vykonat eh, všechny předpoklady studijního typu pro výkon povolání. A říká se, že, že by se dalo vytvořit až o 700 tisíc víc pracovní příležitostí, pakliže by se dokázalo zlepšit regulační rámec. A já bych poděkoval paní zpravodajce za vynikající práce a já ve svých pozněcích návrzích toto nastíněné stanovisko určitě zvážím a vyhodnotím. Děkuji. Děkuji. Máme zde zástupce ALDE? Nikoho nevidím za ALDE. To znamená, že už dám slova paní Zanuka. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Stanovisko zelených Evropské aliance svobodných je takové, že se k tomuto problému vy, vybral nesprávný nástroj. Jde o přístup k regulovaným povoláním a já sama zastupuji zemi, kde osoby s určitými profesemi hledají práci v jiných členských státech a eh, mají skutečný problém s tím, aby tyto překážky překonaly. Proč eh, považujeme tento příslušný nástroj, instrument za nevhodný pro danou věc? Problém podle našeho názoru spočívá v tom, že zde existuje směrnice 2005-36. Tato směrnice upravuje kvalifikace pro regulovaná povolání. A skutečným problémem zde je to, že tato směrnice zatím nebyla náležitě implementována. To by bylo řešení problému. To by byl ten nástroj. Máme problém s tlumočením do francouzštiny? Ano? Můžete prosím ověřit tlumočení do francouzštiny? Pracuje se na tom, takže doufejme, že za chvilku bude i tlumočení do francouzštiny funkční. Mám tady pokračovat? Výborně, už to pracuje, už to funguje. Vidíte tady že my se domníváme, že přístup komise je vlastně proti myšlence sociální Evropy. Což eh, naše skupina podporuje. Podle mého názoru to, to, tohle není řešení je to spíš opak celé myšlenky sociální Evropy, pakliže se budeme snažit opírat o ty nejnižší opěrné body. A já samozřejmě ještě jednou zopakuji, že komise předkládá nesprávné řešení eh, pro daný problém. Takže my podporujeme odmítnutí tohoto návrhu, ale mm, chci poukázat na to, že to neznamená, že říkáme, že lze věci ponechat tak, jak jsou. Je třeba realizovat změny. Tento problém existuje, musí být řešen a řešení je třeba najít. V prvé řadě však je třeba zajistit efektivnější naplňování a realizace stávajícího řešení, zvláště tedy směrnice o povolání. Děkuji. Dě- zatím tady není nikdo za liberály. Je zde někdo za EFDD? Není. Paní Barazito za EMF? Nikdo za ENE? E? Paní Marta? My chceme pouze omluvit nepřítomnost paní Bizoto. OK, uh, then I think I'll see if uh, uh, the commission... Dobře, tak já se zeptám, jestli chce někdo něco doplnit za komisi. Pan Martin From, prosím, je zde. Děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji i všem kolegům, kteří vyjádřili zájem na práci na tomto návrhu. V návaznosti na vystoupení bych rád ještě vysvětlil kontext tohoto návrhu a jak to navazuje na směrnici o kvalifikacích a o jejím implementaci. V prvé řadě Směrnice o kvalifikacích je směrnicí, která zajišťuje uznávání kvalifikací, která už byly získány. Prošlo k přepracování této směrnice v roce 2013 a tehdy Evropský parlament a Rada zavedli ustanovení 59, kdy členské státy měly povinnost vyhodnotit, zda existuje úměrnost při uplatňování této směrnice. Proto návrh komise bylo vyhodnoceno na půdě komise, že by mohl existovat určitý problém, co se týče vstupu eh, mladých osob do příslušných povolání, zvláště mm, zde byl namítán cíl ochrany veřejného zájmu Tohle proběhlo, trvalo to asi dva až tři roky. Po roce 2013 my jsme toto úsilí dokončili právě před zahájením nové debaty. Tento proces nastínil hned několik problémů. Ukázalo se, že členské státy by tím eh, komise předala Eh, pokyny měly veliké problémy vyhodnocovat eh, kritéria Evropského soudního dvora k dané věci. Došlo k určitému vyhodnocení, členské státy poslali toto vyhodnocení a v mnoha případech jsme říkali a konstatovali, že zde nebyly dostatečně vyhodnoceny rizika, nebyla vyhodnocena uh, otázka důsledku směrnice třeba na mladé absolventy. Nás to vedlo k tomu, že jsme navrhli, co jsme navrhli a co teď vidíte před sebou. To znamená, že výstup naší práce, pokud chcete, je vlastně výstupem našeho úsilí, které jsme provedli společně s členskými státy. V, této práci se ukázaly problémy, o kterých jsme tedy věděli, ale také jsme je v našem návrhu vysvětlili. Proto nakonec test proporcionality. Proč? Jsou, existují zde dva důvody. Jednak, byť jsme poskytli členským státům pokyny, tak členské státy měly velké problémy uplatňovat kritéria. Tato kritéria vypracoval Evropský soudní dvůr, my jsme dostávali celou spoustu uh, Uh, připomínek, že, to, že se to nevztahuje na jejich danou situaci, nevysvětlili, proč čtyřada členských států vůbec vyhodnocení neprovedla ke všem povoláním. A samozřejmě to bylo velice složité z jejich hlediska eh, pracovat s úpravou, která už existovala. Nás to tedy vedlo k závěru, že bychom měli zavázat členské státy, a my jsme to také učinili, aby provedli vyhodnocení nikoli ex post, až bude nařízení platit, ale aby tento test prováděli předtím, než začne platit nové nařízení. A to z dvou důvodů. Ve chvíli, kdy přijímáte nové ustanovení, novou legislativu, tak vždycky probíhá nějaké vyhodnocení toho, zda taková legislativa je potřeba. A my jsme tedy dospěli k tomu v rámci vyhodnocení, o kterém jsem hovořil, že nevždy se dodrží to, co vyhodnotil soudní dvůr podle smlouvy jako nutnost. A proto si myslím, že bychom měli pracovat s těmito kritérii eh, procedurálně, aby to byla určitá pojistka, určitá záruka toho, že členský stát vždy vyhodnotí otázku proporcionality. My zde nepředjímáme žádné výsledky, žádné výstupy, je to čistě na členských státech a tak to také bylo v tomto daném případě. Je to kompetence členských států, na to jste upozornili a máte pravdu. Členské státy to vyhodnotí svým způsobem podle toho, co jim ukládá smlouva. Je to otázka uměrnosti, proporcionality. Pokud chcete chránit veřejný zájem, musíte o něco určitým způsobem upravit, ale neměli byste nikdy zacházet nad rámec toho, co je potřeba ke splnění daného cíle. A tohle už soudní dvůr konstatoval mnohokrát. My jsme nalezli případ, který byl velice relevantní pro danou věc a velice často eh, je to právě judikatura soudního dvora a kritéria soudního dvora, která nám pomáhají provádět tento test proporcionality. A o to nám zde jde v tomto návrhu. Znamená to tedy, Eh, snažit se lépe naplňovat určité části eh, směrnice o kvalifikacích. O to se snažíme, tak aby to bylo funkční, efektivní, abychom byli schopni vyhodnocovat proporcionalitu předtím, než členské státy přijmou určité opatření, protože v tu chvíli mají odpovídající zdroje a většinou mají k tomu už i nastavené postupy, jakým způsobem mohou odpovídajícím a vhodným způsobem provést takový test. Je to lepší, než eh, provádět test potom. My doufáme, že nařízení bude uměrnější, že to bude lepší úprava. Budeme mít možná mm, omezenější úpravu nebo rozsáhlejší úpravu. My neříkáme, že členské státy mají nějakou úpravu odstraňovat. Chceme eh, dosáhnout toho, aby úprava byla lepší, nikoli omezenější. My stále ještě vidíme určité problémy a vidíme to i ve směrnici o kvalifikacích. Stále ještě se nám nepodařilo všechny eh, překážky odstranit, ale budou méně a méně frekventované. Na základě implementace eh, směrnice zjišťujeme, že mladí absolventi mají stále ještě problém dostat se na trh práce. Nedávno se stal případ, kdy eh, španělský automobilový mechanik se snažil získat práce v Německu a stálo to rok a potřeboval na to advokáta, aby byl schopen takovýto proces realizovat. A není to proto, že Německo nerealizovalo správně směrnice, ale bylo to proto, že tam byly administrativní překážky. Možná, že ten daný úředník prostě to pojal mnohem těžkopádněji, než musel a proto se snažíme tyto překážky odstranit, má to svoji cenu, je to stále zatěžující, těžkopádné, eh, lidem vznikají náklady tak, aby byli schopni dosáhnout toho, že jejich kvalifikace bude uznána. Myslím si, že máme zájem na tom, abychom Eh, přístup na trh mladých lidí, abychom mobilitu podnítili, aby ta úprava byla dostatečně vyvážená, aby zachovala to, co je nutné pro ochranu veřejného zájmu, ale aby zase nezacházela příliš daleko. To je cíl. Nejde o nic víc, o nic méně, nejde nám o to eh, řídit se tím, co chce trh, Nechce, nechceme, nechceme se zabývat tou nejnižší úrovní, chceme zkrátka vyváženost. Chceme vyhodnotit věc předtím, než eh, vznikne nová úprava, tak jak nakonec konstatoval soudní dvůr. Chceme zachovat aby zachovat to, aby příslušná právní úprava byla vždycky úměrná. Děkuji. Děkuji vám. A v tuto chvíli dám slovo panu Kalvi Šampu. Kalvi Šambu. And, uh, I Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Chci se omluvit jednak proto, že jsem přišel pozdě. Je to zkrátka ten tvrdý přechod mezi rájem a pracovním životem, takže za to se vám musím omluvit. A druhá omluva eh, je od eh, kolegy Salimoviče, který bohužel není, nebyl schopen tady hovořit. To znamená, že budu hovořit jeho jménem, budu přečítat krátkou poznámku. Chci eh, tedy eh, zaručit, že to bude velmi stručné. Pan Salimovič děkuje paní zpravodajce za velmi stručné odůvodnění, byť Salimovič naprosto nesouhlasí s tou zprávou, tak děkuji. Pokud jde o argument pane, Sal, pana Salimoviče, tak bych chtěl říci za prvé to, že naprosto nesouhlasí s tím, že e, tento návrh tedy odporuje zásadě svěření pravomoci, subsidiarity a pro, e, proporcionality e, je to stanoveno v článcích 46, 53 a 62 smlouvy o fungování Evropské unie. Tady je stanoveno, že Evropská unie smí eh, regulovat přístup k k úpravě povolání v rámci naplňování vnitřního trhu. To znamená, že podle pana Salimoviče eh, se nejedná o pokus regulovat něco na evropské úrovni a bránit členským státům a jejich orgánům v tom, aby tedy dostali svému veřejnému zájmu. Ten návrh se snaží vytvořit eh, novou otevřenou diskuzi eh, o, o nových Eh, pravidlech pro regulovaná povolání. V tomto kontextu by pan Salimovič chtěl zdůraznit, proč takový to návrh je tedy potřeba. Jde o to, že regulace regulovaných profesí se liší v jednotlivých státech EU a to má negativní dopad na fungování vnitřního trhu a na mobilitu eh, pracovníků. A právě proto by pan Salimovič chtěl pod potvrdit svoji vůli eh, v tom smyslu, že je potřeba rozšířit oblast působnosti také na služby. Eh, nejde pouze o povolání regulovaná v rámci směrnice o eh, profesích. Pokud tedy tady stanovíme eh, povinnost provádět test eh, proporcionality stávající legislativu, legislativy, tak to tedy je nutné především tehdy, pokud dojde k zásadním změnám. Zároveň musíme dbát na kumulativní efekt. A konečně poslední poznámka, my musíme posílit závazky týkající se zapojení různých zúčastněných stran. Pan Samilo, Sa, eh, Salimovič předloží pozměňovací návrhy a děkuje celému týmu a děkuji, děkuje také paní zpravodajce Palomě za veškeré e, přípravné práci, práce a e, budeme se tedy společně snažit e, v EU e naplnit jednotný trh. Děkuji. Co EFDD? Chce k tomu něco říci Laura Agia? Ne? Dobře. A to znamená, že v tuto chvíli vrátím slovo paní zpravodajce, paní Bermecho. Na, a omlouvám se, ještě dostane slovo Tomas Mann. Takže prosím, pane Mane, máte slovo. Ano, děkuji. Myšlenka Evropské komise, to znamená, že komise řekla, že bude formulovat doporučení pro členské státy, to je pořádku. Ale doporučení znamená, že členské státy musí mít svoje vlastní kompetence, které nes, není možno omezovat. Já si myslím, že tady došlo k eh, velkému nedorozumění, protože u mnoha kroků Evropské komise se neustále hovořilo o mobilitě. Mobilitě a mobilitě, to je skvělé, ale realita je jiná. My chceme, aby ve členských státech eh, byla zajištěna kvalita odborného vzdělávání, aby ta kvalita byla zachována a nebyla snížena. A to je velký rozdíl. Například v Německu eh, je eh, neustále eh, kritizován komisí výuční list, mistrovský list a to je špatné, protože my Eh, chceme dosáhnout toho, abychom tady měli dostatečné kvalifikace, aby mohlo probíhat kvalitní odborné vzdělávání. A to je jednoznačný nárok, který formulujeme a kterého se nechcíme, nechceme vzdát. Pokud je to doporučení, tak ano, s tím souhlasíme. Pan eh, zástupce komise řekl, eh, že tedy to tak má být. My nechceme přílišnou regulaci, to je pravda, ale reakce frakcí je jasná. Členské státy by neměly mít problém provádět určitá, určité mechanizmy. mechanismy. Eh, komise hovoří o ochranných mechanismech. Jsou to mechanismy, které eh, chtějí zajistit kvalitu. To je naprosto jiný eh, přístup a já si myslím, že podle mého, já si myslím, že tady musíme neustále zdůrazňovat tyto kvalitativní rozdíly. Nejde o to, že bychom někomu bránili ve vstupu na jiný pracovní trh, ale je to strategie, která má zajistit kvalitu. To znamená, že nechceme pouze mnoho pracovních míst, ale chceme kvalitní pracovní místa a chceme také, aby lidé mohli eh, získat kvalitní vzdělání a to následně prokazovat. Nemůžeme tedy eh, připustit takovéto zásahy zvenčí v takovéto diskuzi bychom potom nemohli pokračovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Mane, a, a v tuto chvíli už skutečně mohu předat slovo paní zpravodajce, paní Bermecho, která se pokusí celou tu diskuzi e, schrnout. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji mnohokrát za veškeré vaše příspěvky, za některou podporu. Za prvé bych chtěla zdůraznit, eh, že ten test ex ante nevyřeší problém, který nám komise předkládá. Naopak, je to proti eh, této pozici. Domnívám se, že si musíme uvědomit, jak to vypadá s balíčkem služeb v jejich celku. Eh, především proto, že komise tady zdůrazňuje eh, překážky a eh, liberalizaci v oblasti vnitřního trhu. Místo toho by tady mělo homogenizovat rámce vzdělávání v oblasti kvalifikace a dospět k lepší kooperaci a harmonizaci. Zdůrazňuji, co je ve hře, je právo členských států regulovat svůj svůj pracovní trh na základě eh, zásady obecného zájmu, to znamená zajištění veřejných služeb, zabezpečení, tedy bezpečnost eh, spotřebitelů a eh, toho, tento návrh komise právě tyto věci eh, ohrožuje. Děkuji. Děkuji. A to znamená, že jsme vyčerpali seznam přihlášených řečníků a nyní harmonogram pro tento test přiměřenosti. Hůta pro e, pozměňovací návrhy vyprší 7. září poledne a hlasování ve výboru proběhne 6. listopadu. Hlasování ve výboru Imko e, proběhne ve dnech 20. a 21. listopadu. Nicméně v tuto chvíli Máme ještě 30 minut eh, času. V 10.50 bychom měli začít s dalším bodem, to znamená bojem proti nerovnosti. Pane zpravodaji, vy jste tu, nicméně eh, možná, že jsou tu jiní, kteří by chtěli sledovat váš úvodní projev. To znamená, že navrhuji, abychom udělali přestávku, abychom začali přesně v 10.50 pokud jsem tomu dobře rozuměla, tak eh, mnoho poslanců má velký zájem o tuto diskuzi. To znamená, že eh, bych všechny ráda požádala, aby tu byly přesně v 10.50, abychom mohli začít. Děkuji. Prostě,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 Okay, friends, uh, although we are still few members present here, uh, we have to stick to the timetable. Musíme dodržet náš dnešní program, to znamená, že budeme pokračovat dál. Dostáváme se k bodu číslo 6 našeho dnešního programu Boj proti nerovnostem jako prostředek k podpoře vytváření pracovních míst a růstu. Já v tuto chvíli předám slovo panu zpravodaji, kterým je pan Javi López, takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. To je druhá diskuse k této zprávě. Eh, v parlamentu. Eh, poslanec, eh, pardon, parlament má jednu ze zásad právě vytvářet pracovní příležitosti. My jsme dostali 400 pozměňovacích návrhů, na kterých jsme pracovali Eh, velice intenzivně během léta a rád bych vás ujistil, že jsem zahrnul všechny vaše příspěvky a v nejbližších týdnech budeme zlepšovat ještě tak zapracovávat nové pohledy a bude jistě nezbytné dospět v tomto parlamentu k dohodě ke schválení takové zprávy, jako je tato s tímto tématem. Rád bych se s vámi podělil o šest různých kritérií, se kterými jsem se setkala, které mám, o kterých bych rád diskutoval v nastávajících týdnech a, rád, a tam jsem také zapracoval těchto návrhů už ty vaše návrhy, které jsem dostal. Za prvé se domníváme, že je nesmírně důležité udržet cíl zprávě, není-liž pravda. A to, co chceme, je vyslat poprvé zprávu s úrovně evropské, že nerovnost je nesmírně důležitá a musíme si uvědomat, uvědomovat její negativní dopady. E, I pro ekonomický růst. A je třeba bojovat proti nerovnosti a to musí zůstat jedním z cílů politik Evropské unie. To je vlastně název zprávy. A novinkou je, a to a, pardon, a toto, tato, eh, tento úkol byl již zahrnut do cílu Evropské unie. Musíme také zohlednit veškeré statistické údaje, které byly shromažďovány během minulých let týkající se recese. A pravda je, že existuje celá řada akademických studií eh, o nerovnosti vzrůstající a dopadu v jednotlivých státech. Kromě toho existují studie a zprávy, které vypracovaly agentury Evropské unie a e, také e, máme zástupce akademické úrovně, e, kteří se zaobírali studiem této zprávy a Čili máme tady empirickou zkušenost, kterou zahrnujeme do naší zprávy. Za druhé, je třeba eh, zohlednit na evropské institucionální úrovni celou řadu aspektů, které jsou spojeny s touto zprávou. A především jsou to dvě věci. Za prvé, kroky, abychom dospěli ku předu ze strany Evropské komise, abychom, máme tady přeci tu záruku pro zaměstnanost mládeže, došlo i k dalším formulacím cílů v sociální agentě a Evropská komise během posledních semestrů chtěla zavést také lepší dialog s zahrnutím zástupců, zaměstnanců, Komise to žádá od jednotlivých členských států, nejenom, že dospělo se k určitému koncensu v Evropské, na Evropské komise, ale také v tomto Evropském parlamentu jsme vypracovali řadu stanovisek týkajících se sociální Evropy a e, ty tato stanoviska můžeme také zahrnout do naší zprávy. Za čtvrté, tato zpráva má za cíl rozpoznat problémy a důsledky nerovnosti, ale cílem také je nalézt takovou formu, jak hledat politiky nové pro potírání této nerovnosti je třeba eh, zamýšlet se také nad příslušnými a příhodnými nástroji. Ale pro mě je důležité skutečně až do hloubky diskutovat, co můžeme udělat pro zachování těch třech zásad, které zpráva má jako boj proti nerovnosti. Za prvé, jak budeme definovat nerovnost a sociální nerovnost v oblasti makroekonomické, to se týká evropského semestru. Za druhé, jak vytvoříme určitý sociální práh, sociální politiku na evropské úrovni, a jaký typ nástrojů pro to máme a jakým způsobem to chceme dělat. Evropská komise to chce dělat. A za třetí, jaká doporučení vypracovat pro to, abychom ze sociálních států udělali státy, které se budou přizpůsobovat novým hospodářským a sociálním výzvám, které zažíváme poslední roky, pouze s tím cílem, aby došlo k lepšímu, efektivnějšímu, pře, efektivnějšímu přerozdělování. A později budeme detailněji diskutovat možné nástroje. Pátým prvkem je uznat, rozpoznat, jakým způsobem ekonomiky mají dopad na nerovnost. A tady máme tři otázky, které my vidíme, definujeme ve zprávě na základě empirických zkušeností nazbíraných za poslední roky. Změna na trhu práce, globalizace, mezinárodní obchod, jak se tady rozdělují získa, eh, zisky a samozřejmě také dopad robotizace na sociální oblast. Je jisté, že tady máme různé názory k těmto prvkům, ale domnívám se, že je nezbytné, abychom se přiblížili eh, k té relaci, která tady existuje mezi ekonomickou oblastí přerozdělováním a vznikem nerovností. A šestým, posledním prvkem a už se blížím k závěru, je pokračovat na definování zranitelných skupin, které existují v rámci nerovnosti. Máme tady sociální nerovnost, ale e, už se o tom zmiňujeme v práci, že tady máme zejména tři zranitelné skupiny, eh, které jsou dotčeny nerovností. Jednak tedy nerovnost e, genderovou a e, tu se snaží potírat Evropský parlament svými stanovisky posledních desetiletí. Potom tady máme nerovnost eh, mezi generacemi a Evropský parlament mnoho pracuje právě na řešení problému týkající se chudoby dětí a nebo nezaměstnanosti mládeže, což souvisí právě s touto nerovností mezigenerační. Na tom pracuje Evropská komise. A za třetí nerovnost eh, v oblasti, eh, se, eh, kde máme zranitelnou skupinu osob se zdravotním postižením. Myslím si, že v definici těchto tří zranitelných skupin můžeme dospět k dohodě a doufám, že se nám podaří zlepšit ten text, abychom vyslali významné poselství ze, z Evropského parlamentu a z evropské úrovně. Thank you for this introduction. Děkujeme za tento úvodní projev. Adam Kosa tu není. Ptám se, jestli jeho někdo z FFP nahradí. Vypadá to, že ne. To znamená, že slovo dostane Helga Stevens. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, přeji všem dobré dopoledne. Stejně jako pan zpravodaj, i já jsem přesvědčena o tom, že potřebujeme dosáhnout větší rovnosti a konvergence na evropské úrovni, protože nerovnost nám všem eh, škodí. Je to brzda pro růst, zaměstnanost a to Eh, samozřejmě nechceme připustit. Jak ale proti nerovnosti bojovat, to už je otázka obtížnější. A já bych právě o tom chtěla s kolegy, tínovými zpravodaji i s panem zpravodajem samotným diskutovat. Předložím několik pozměňovacích návrhů. Za prvé bych ráda řekla, že se že podle mě odpovědí na nerovnosti nesmí být další prohloubování EU. Zpráva vyzývá k úpravě na zaměstnanosti na evropské úrovni ke směrnici o mateřské dovolené, o e, těhotenství, o rámcové linii, k rámcové linii, o e, nepřiměřených okolnostech v práci a tak dále. Přístup subsidiarity a přiměřenosti nemůže být takto jednoduše odsunut stranou, protože se jedná o naprosto stěžení evropské zásady, které eh, mají také svůj důvod. Pokud tady členským státům vnutíme něco jednotného, tak nebudou schopni schopny zohlednit požadavky svých občanů. A to bude mít za důsledek to, že občané budou eh, Evropě ještě více odcizení a to nemusí, nemůže být naším cílem. Pojem subsidiarity není možno chápat pouze právnicky nebo technicky, protože se jedná o naprosto zásadní rozhodnutí autorů smlouvy a my musíme toto jejich rozhodnutí respektovat. Za druhé bych ráda řekla, že netypická práce není synonymem pro vykořišťování. Proti vykořišťování musíme bojovat, to je jasné. Nesmí tu, eh, nesmí tu vzniknout třída těch chudých vykořišťovaných dělníků, ale práce na částečných úvazek může být dobrou alternativou k nezaměstnanosti skupiny, které jsou na trhu práce méně zastoupeny, dostanou pobídku, jak se na trhu práce více podílet. Pružnost, flexibilita souvisí s vytvářením šancí a já pevně věřím, že lidé musí dostat šanci, že musí dostat příležitost tak tomu patří také síť sociálního zabezpečení. Za třetí, Hovoří se tu o postupující automatizaci. Nemyslím si, že bychom v ní měli spatřovat nějaké riziko. Naopak, musíme se podívat na to, jaké to má dopady na jednotlivé oblasti, co od ní můžeme očekávat. Jde o oblasti, ve kterých ta automatizace postupuje zvlášť rychle ku předu. Nesmí to vést k tomu, že budeme formulovat nějakou reakcionářskou politiku. Naopak potřebujeme politiku, která bude sázet na eh, pokrok a selektivitu. Eh, této souvislosti bych ráda zdůraznila, že správný mix eh, dovedností a kompetencí je naprosto stěžení pro další rozvoj pracovního trhu. Proto se musíme snažit o celoživotní vzdělávání, které bude lidem zprostředkovávat nové dovednosti. To povede k lepším výsledkům na trhu práce a k vyšší produktivitě. Milí kolegové, dovolte mi, abych na závěr řekla ještě jednu věc. Ráda bych vás vyzvala k tomu, abychom v této zprávě eh, se snažili o spravedlivá řešení, abychom se snažili o vytváření pracovních míst a také pro, o eh, vytvoření vhodného klimatu pro podnikání. Právě tyto cíle musíme vzít v potaz, pokud chceme, aby ta zpráva byla vyvážená. Já už se teď těším na spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji a nyní dostane uh, slovo pan Calvé Šambon. Prosím, máte slovo. Thank you again. Děkuji, děkuji vám ještě jednou, paní předsedkyně. Budu hovořit samozřejmě španělsky, protože můj přítel, pan zpravodaj, hovoří jazykem Servanta. Já jsem rád, že se pouštíme do této do tohoto tématu a snažíme se dohloubky analyzovat nerovnosti v našem parlamentu. Eh, je to jediným vážným indikátorem, kterou zanechává krize a důležité je, že se teď zaobíráme důsledky a dopady, které měla. Eh, není pochyby, eh, pan autor mě zná a ví, že jsem bojoval proti nerovnostem vždy a děkuji mnohokrát všem, eh, zejména panu zpravodoji, za ten základ, který poskytl jako vynikající začátek naší práce. K těm šesti bodům, které tady vyjmenoval, eh, souhlasím s těmi třemi prvními, se čtvrtým a pátým v mnoha ohledech. A co se týče šestého, no, nevadí mi to, ale eh, Moje pozměňovací návrhy se budou snažit zahrnout určit tou koncepci, o které se domnívám, že by měla být zapracován. Myslím, že tady nebude těžké najít kompromis. Je třeba dohodnout se o to, na tom, o jakých nerovnostech budeme tady jednat. Jaké nerovnosti? Zcela jasně tady hovoříme o nerovnostech mezi individui, rodinami, to znamená mezi hospodářskou nerovností a jak se odráží na jednotlivcích. Samozřejmě je tady celá řada nerovností, proti kterým už se bojuje, genderová nerovnost, zeměpisná nerovnost, ale to není případ této zprávy. Je třeba Eh, abychom v našem sociálním modelu Evropy si uvědomili, že tady zatím rostou nerovnosti eh, v těch jednotlivých vrstvách společnosti. Eh, ale my si myslíme, že by tady měla existovat minimální soudržnost a proto jsem si jist, že tady jistě dospějeme ke společným dohodám. Za druhé, tento text nemá jako prioritu takové věci jako boj proti velké chudobě nebo tento typ záležitostí, protože za prvé to děláme v jiných oblastech, ale to není přesně to, oč tu jde. Máme tady společnosti, kde není chudoba, ale přesto tady jsou obrovské nerovnosti. Máme tady lidi, kteří nemají dostatek a extrémně bohaté lidi. To také ovlivňuje naše evropskou společnost. A je třeba, abychom se soustředili na tuto nerovnost, která vzrůstá s hospodářským rozvojem. A v tom jistě vzájem, si navzájem souhlasíme. A když začneme o této koncepce, mé pozměňovací návrhy se nebudou jenom orientovat na trh práce ani na sociální politiky, které je samozřejmě také třeba zahrnout. Ale trh práce je pouze jednou z politik v oblasti hospodářského rozvoje. A když se podíváme na strukturální rozdíly mezi osobami, to je plod hospodářské politiky jako takové a proto v tomto textu zaved, podám pozměňovací návrhy, které doufám budou přijaty i dalšími členy. Významné je mít obecné politiky, abychom bojovali proti nerovnostem ve středně dobém, eh, ve středně dobém hledisku. Je třeba, abychom snižovaly tu dynamiku nerovností ve střednědobém výhledu. A to se týká nerovností a e, nesprávného přerozdělování, ale také sektorální politiky, jako energetická politika, ekologická politika, e, mohou zahrnovat tyto aspekty, když se podíváme zhoršení možností e, toho, aby si lidé mohli eh, dovolit zaplatit elektřinu, protože ti úplně nejchučí už s tím mají problémy. A například obchodní politika, i ta se musí zavnout. Prostě sektorální politiky musí být zahrnuty a musí být připojeny k sensibilizaci tohoto boje. Musíme zahrnout také ten odborný aspekt a zahrnout toto všechno do hospodářské politiky, která zlepší a sníží tuto dynamiku nerovnosti, aby došlo k menší diferenciaci jednotlivých vrstev společnosti. A to musí být zavedeno v Evropě, zahrnuto v evropském semestru. To znamená mm, také vyzvat Evropskou radu a Evropskou komisi k tomu, aby vytvářely příhodné politiky eh, v rámci vzrušo, eh, vzrůstání nerovnosti tak, jak to dělala dříve v oblasti finanční. Rád bych odebral ideologii tomuto tématu. Rád bych řekl, že z hospodářského pohledu samozřejmě se sociálními dopady je třeba bojovat proti této vzrůstající nerovnosti. Například, aby tady bylo právo na nějaký minimální evropský důchod a tak dále. Ale boj, střednědobý boj Eh, pro odstranění nerovnosti v důchodech musí se stát také cílem pro revizi hospodářských politik. Podíváme se na příspěvkovou, na politiku přerozdělování a na celou řadu rámcových politik, které se musí soustředit na to, abychom dospěli k lepší soudržnosti tady nemáme politickou nestabilitu se je, samozřejmě je třeba soustředit se na to, že v některých státech tento problém je aktuálnější než v jiných. To bude třeba také v této zprávě zohlednit, protože tady si myslím, že musí nastoupit evropská solidarita. Proč ne? Není třeba možné, abychom tady měly státy, které musí využít daleko více prostředků pro boj proti nerovnosti v jejich zemích než v jiných zemích. No, je to tedy práce, do které se musíme pustit s velkou energií a doufám, že dospějeme k dohodě. A ještě jednou děkuji panu zpravodaji za jeho excelentní práci. Pan Silikiotis. Děkuji. Předtím poslouchala Nefunguje to v žádné kabině v žádné kabině. Bohužel jsme nemohli tlumočit první část vašeho příspěvku. Zdá se, že tlumočnický systém nefunguje tak, jak by měl. Bylo by, bylo by možné, kdybyste svůj text předložil ve stručné uh, verzi v angličtině? Eh, to, to je těžké, to by byl problém. V čem je problém? Co nefunguje? Teď už to... Dobře, e, začněte prosím znovu od začátku. Vypadá to, že už je to v pořádku. Prosím, začněte znovu od začátku. ničení sociálního státu, to je věc, kterou si musíme konečně uvědomit, protože nyní máme před sebou sociální nerovnosti, které tím vznikly. Parlament se k tomuto tématu vyjádřil s velkým spožděním. Jde o boj proti nerovnostem. Ještě před několika lety tomu bylo tak, že parlament se v podstatě přikláněl k politice úspor prostřednictvím různých prohlášení a to ničilo sociální stát a vedlo to k tomu, že sociální nerovnosti byly stále palčivější. Je dobré, že v sociální politice se zohledňuje i studie Eurofondu, pokud jde o eh, sociální nerovnosti v Evropě. Není se čemu divit, že v letech 2008 až 2014 především v jižních zemí, jako je Řecko, Španělsko nebo Portugalsko, nerovnosti eh, vzrostly. A nyní k samotné zprávě. Podle našeho názoru je ta zpráva skvělá, protože zmiňuje důležité otázky a jde zkrátka správným směrem. V této souvislosti bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Chavi Lópezovi za skvělou práci na této zprávě. té zprávě se totiž jednoznačně ukázalo, že evropský semestr nedosáhl svých cílů, že se minul účinkem. Existuje sociální protokol, díky němuž můžeme zajistit základní práva a díky němuž můžeme bojovat proti volné ruce trhu. Podle mého názoru je naprosto zásadní, abychom posílili sociální stát legální cestou. Díky tomu budou všichni evropští občané moci využívat minimální úrovně sociální ochrany, budou mít přístup k sociálnímu zabezpečení, ke službám a statkům. A to je věc, která je nezbytná. A nyní si to konečně uvědomujeme. A i Mezinárodní organizace práce formulovala doporučení, které eh, jde podobným směrem. Já bych tomu rád řekl ještě jednu věc. Ve většině rozpočtových plánů se držíme určité logiky. Domníváme se, že právě hospodářská soutěž je nejlepší způsob, jak vytvořit pracovní místa a bojovat proti nerovnosti. Nicméně my s touto logikou nesouhlasíme. Nemůžeme totiž zapomínat na to, že právě volná hospodářská soutěž, úsporná politika a všechna ta memoranda vedly k tomu, že nezaměstnanost vzrostla. Vedlo to eh, k růstu nerovností a proto musíme začít přemýšlet jinak a musíme začít podporovat sociální stát. Domníváme se, že pracovní místa, která budeme vytvářet, musí být kvalitní a že také potřebujeme dlouhodobé investice, které povedou k oživení evropského hospodářství, tak abychom měli pracovní místa, která budou stabilní a která zároveň zaručí sociální práva. To je totiž jediný způsob, jak bojovat proti nerovnostem. Děkuji. Děkuji a nyní dostane slovo paní Ždanoka, která hovoří za frakci zelených. Ano, děkuji. Já nahrazuji Moniku Vanu. Paní Vana mě požádala, abych řekla, že celá naše frakce souhlasí s předloženou zprávou. Domníváme se, že je velmi důležité, aby evropské instituce a členské státy přijaly určité kroky v boji proti nerovnostem. Pozměňovací návrhy, které paní Monika Vana předložila, se snaží o doplnění a posílení účinku zprávy. E, jde za prvé o to, abychom tady zavedli koncept investic, protože to tu chybí. Monika Vana navrhuje ve svém pozměňovacím návrhu, abychom eh, investovali do sociální ochrany, do eh, kvalitních pracovních míst, do bydlení, celoživotního vzdělávání a rovnostářského a inkluzivního vzdělávání. Za druhé, musíme eh, dbát na to, aby se bojovalo proti sociálnímu vyloučení a nerovnostem, abychom přispěli ke vzniku eh, spravedlivější společnosti. To je to, co musíme zaručit během celého životního cyklu. Nesmí se to omezit pouze na boj proti chudobě dětí. Musíme samozřejmě u dětí a mladých lidí začít, ale musíme se zaměřit i na seniory. Za třetí, musíme posílit dimenzi eh, nebo musíme bojovat proti eh, nerovnostem a diskriminaci na základě genderu, eh, handicapu a věku. Chceme, paní Vana tady díky svým eh, pozměňovacím návrhům chce zlepšit genderovou rovnost při najímání pracovníků a chce také snížit diskriminaci na pracovních místech tím, že se sníží rozdíly v platech zdanění a sociální eh, platby nebo příspěvky do sociálního zabezpečení by měly být individualizovány. Musíme zavést více progresivní systémy, které zvýší eh, přerozdělovací efekt zároveň musíme bojovat proti vyhýbání se daní. Musíme bojovat proti korupci, musíme podpořit oznamovatele. Za páté musíme snížit extrémní e, chudobu, jako je například bezdomovectví. Není tu žádná korelace mezi snížením eh, nerovností a snížením extrémní chudoby. To znamená, že paní Monika Vana navrhuje, abychom zvýšili investice do bydlení, abychom zlepšili přístup eh, ke zdravotním a vzdělávacím službám. A konečně šestý bod paní Vany. Paní Vana se snaží o to, abychom lépe využívali stávající nástroje a postupy pro boj proti nerovnostem. Chceme využít evropský semestr a EFSI. Díky tomu budeme schopni eh, tedy navýšit minimální mzdu ve všech členských státech. Minimální mzda by tedy měla platit ve všech členských státech prostřednictvím rámcové směrnice. E, e, kromě toho potřebujeme tedy Evropský fond na boj proti nezaměstnanosti. Musíme zároveň dbát na závazky vyplývající ze strategie Evropa 2020 a musíme to tedy zasadit do kontextu e, agendy 2030. Musíme tedy zároveň posílit sektorální a sociální dialog. To jsou tedy hlavní pozměňovací návrhy, které předloží paní Monika Vana jménem eh, naší frakce. Děkuji. Děkuji. Na seznamu řečníků mám ještě čtyři poslance. Jak víte, čekáme na řeckou na, náměstkyni. Byla bych ráda, kdybyste se, pokud sily být co možná nejstručnější, tak abychom zvládli vyčerpat ten seznam řečníků dříve, než přijde řecký host. A budeme v tom tedy pokračovat potom, pokud to nestihneme. E, nyní tady má slovo Laura Agea, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám ještě jednou. Ještě jednou se chopím slova. Děkuji panu zpravodaji Chavi Lópezovi za jeho práci. Ano, je pravda, že se v tuto chvíli nacházíme v historickém okamžiku, protože nerovnosti jsou v tuto chvíli naprosto na snadě. Výroční zpráva Oxfamu hovoří o tom, že v tuto chvíli je to tak, že eh, eh, bohatství je tedy soustředěno v rukou malého množství lidí a to platí v podstatě eh, pro celý svět. V Evropě žije 500 milionů lidí a 120 milionů lidí žije pod hranicí chudoby. A to je zlo, proti kterému chceme zakročit. této souvislosti ale musíme dbát na to, abychom ten problém řešili, eh, abychom řešili skutečné příčiny těch problémů. Hospodářská krize měla negativní dopad na život občanů, protože právě evropští občané byli první, kdo hospodářskou ekonomickou krizí trpěli, ale dotklo se to postupně i celé hospodářské eh, činnosti nebo veškeré průmyslové výroby v Evropě. Muselo se zavřít mnoho podniků a miliony občanů ztratili mm, pracovní místo, přišli o práci a to je tendence, která jasně ukazuje, že takováto propast mezi bohatými a chudými, mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva bude stále větší. To vede k různým nerovnostem na jednom kontinentu. V evropské politice se často hovoří o globalizaci, o obchodních dohodách. Nicméně nejsou dodržována základní práva občanů. soustředíme se na trh a nedbáme na požadavky našich občanů. Tato měnová hospodářská politika vede k tomu, že situace se ještě zhoršuje a právě to je jednou z hlavních příčin růstu nerovností. My musíme bojovat proti nerovnosti i díky přerozdělení. A buď tedy budeme pokračovat tímto směrem. protože je jasné, pokud budeme, že pokud budeme řešit pouze symptomy, tak nevyřešíme ten skutečný původ problému. Zhoršuje se také eh, chudoba. Tisíce evropských občanů žijí v absolutní chudobě a chudoba dětí je také velmi palčivým problémem, o kterým bychom měli hovořit. Další téma, evropská minimální mzda na boj proti chudobě, to všechno jsou velmi náléhavé záležitosti. Ale zdá se, že se stále ještě zdráháme řešit skutečné příčiny tohoto problému že se neustále zabýváme pouze jeho příčina, jeho důsledky. V tuto chvíli v podstatě neexistují žádné záruky. Víte, že pokud existuje možnost devalvace měny, tak se sníží i mzdy a jsou zkrát, nebo potlačena, snížena práva zaměstnanců. V takovém případě nemůžeme eh, podporovat expanzivní politiku, která povede k vytváření pracovních míst. Eh, musíme se tedy položit zásadní otázku, jestli chceme bojovat proti skutečným příčinám problému a nebo jenom řešit dopady, ke kterým to vede. Děkuji a nyní pan Fartan. Děkuji mnohokrát. Mohu vám říci, že sdělíme-li to konstatování pana Lopéze, my jsme proti tomuto návrhu, jak už to řekla také paní Agia. Stejné příčiny vyvolávají stejný, stejný efekt. My jsme přesvědčeni o tom, že výsledek politiky Evropské unie znamená právě tuto nerovnost a proto v našich pozměňovacích návrzích budeme velice přísně proti tomuto návrhu. Děkuji. Byl jsem velmi stručný, že? Děkuji vám. Děkuji, paní Koslověská Raděvič. Děkuji, paní předsedkyně. A dovolte mi... Cel zawarty v tytule, czyli żeby... Děkuji mnohokrát. Nie odchodzić do wzrostu gospodarczego, to trzeba do tego odpowiednio podejść. I... Je třeba odpovědně postupovat. Bohužel česká kabina opět má technické problémy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 Pokud jde o systémy, tak jsou zde systémy, které jsou údajně riskantní. A já nesouhlasím s tím, že proces automatizace a digitalizace naopak přináší celou řadu příležitostí, spíš než rizik. Umožňují nám totiž zajistit, aby každý, kdo žije mimo město měl díky automatizaci podobné příležitosti jako ti, kteří žijí měst, ve městě. A to si myslím, že nebylo dostatečně zmíněno v této zprávě. Pokud řekneme, že digitalizace a automatizace by mohla v podstatě změnit eh, trh práce, protože některé profese zkrátka zmizí, tak můžeme vzdělávat lidi tak, aby Eh, znalosti, které mají, použili na pracovní uplatnění, které je k dispozici. To znamená, že některé pracovní příležitosti zmizí, ale jiné se naopak objeví, protože se objeví nové potřeby. A je to třeba sektor informačních technologií. Tam potřebujeme 20 tisíc lidí, obsadit 20 tisíc pracovních míst. A domníváme se tady, že musíme lidi vzdělávat a vyškolit. A to musí začít všechno na úrovni škol. Školy musí být základem pro vše. Ale to není vše. Dále musíme dále upravit toto stanovisko. A my bychom rádi v tomto výboru poukázali na roli žen na trhu práce. Zjistili jsme, že řada nerovností se odvíjí právě od těchto nerovností. To, to jsou nerovnosti, které zde existují už celou řadu let. A my bychom rádi to, tento problém vyřešili. Je to nerovnost zvláště pokud jde o vyváženost pracovního a soukromého života. I tam zde toto chybí. Rádi bychom i pojednali otázku penzijních práv, práv na důchod, práv žen, které toto řeší ještě více než v minulosti a právě kvůli digitalizaci. Děkuji. Naši hosté již čekají před sálí. Nepochybně můžeme ještě vzvat ke slovu pana Revinského a pana Lopeze. Prosím. Number one, Děkuji. Eh, jednak k odstavce číslo jedna. Zde se velice výslovně uvádí, že Vzrůstající nerovnosti ohrožují budoucnost evropského projektu. To znamená, vždycky, když hovoříme o nerovnosti, měli bychom pamatovat na to, že hovoříme o celé budoucnosti Evropské unie. Za druhé chci se věnovat odstavce 21, to je jasný apel na Komise a na členské státy, aby posílili práva zaměstnanců, aby posílili jejich možnosti v rámci kolektivního vyjednávání na trhu práce, a aby se e, podpořila účast v odborových organizacích. To je klíčová záležitost. Jedině tak jsme schopni v praxi pojednat otázku nerovnosti. Já se domnívám, že komise zde musí být velice důrazná, jasná a výslovná. Další věc, Eh, která se uvádí v odůvodnění, je velice důležitá. Jde o rostoucí nerovnosti v nových členských státech. Tam je rozdíl mezi střední třídou a těmi, kteří tratí na reformách. Existují zde zásadní sociální nerovnosti, zásadní sociální problémy, jak, jak se tomu říká sociální dumping. Já se tomu nechci až tolik věnovat, já k tomu budu předkládat eh, pozměňovací návrh a zřejmě obhájím své stanovisko, ale uzavřu to tím, že bych rád apeloval na všechny kolegy, aby velice důrazně říkali, že klíčová důležitost této zprávy spočívá právě v tomto. Je to důležité sdělení. Děkuji. A prosím, poslední vystoupení pan López. Já budu velmi stručný. Za prvé chci nesmírně poděkovat za všechny příspěvky, za pozměňovací návrhy k této zprávě, za všechny diskuse, které jsme vedli. A i když tady máme rozdíly, což je zjevné, je důležité dohodnout se na tom, jaké nástroje používat, i když tam jsou rozdíly, ale všichni sdílíme význam boje proti nerovnosti v příštích letech. Já bych rád řekl tři věci. Za prvé, jedna věc, která je zásadní pro tuto zprávu a která bude významná pro příští roky. My jsme skutečně prožili desetiletí, kdy se hovořilo o hospodářském růstu a přerozdělování. A v posledních letech jsme hovořili o tom, že není možné hovořit jenom o přerozdělování jako takovém, ale o přerozdělování pro hospodářský růst. A toto je jedna z nejvýznamnějších změn, ke které došlo v rámci hospodářské krize nejenom musíme růst, abychom přerozdělovali, ale musíme přerozdělovat tak, abychom rostli. Za druhé, nerovnost příležitostí. To je velice důležité. Samozřejmě máme tady nerovnost příležitostí. Ano, ale to, z čeho jsme se poučili v minulých letech, je, že spravedlivější společnosti mají větší sociální mobilitu a z toho vyplývá, že tam, kde je nejsnadnější eh, využívat ten americký sen, to jsou severské země, ale to souvisí s jejich sociální politikou, kde existuje relace mezi eh, bojem proti nerovnostmi a hospodářským růstem. A za třetí, Diskuse o nerovnosti musí souviset s legitimitou evropského projektu, jak tady zaznělo. A domnívám se, že to je něco, ačkoliv máme různé pohledy na věc, to jistě všichni sdílíme. A v zásadě eh, je třeba zohlednit to, aby občané měli pozitivní vztah k evropskému projektu. Děkuji mnohokrát. 28. září budeme hovořit, to hlasovat u nás ve výboru a v listopadu na plenárním zasedání. Já jsem velice ráda, že můžeme přivítat eh, paní Antomopoulos, řeckou ministrině práce a sociálního zabezpečení a sociální solidarity. A myslím, že jsme se tehdy rozhodli v tomto sále je pozvat do našeho výboru, protože nás velice zajímá situace v Řecku. A také vítáme pana Negla Schmidta, lucemburského ministra práce a sociální solidarity a ekonomiky. S ním jsme se sešli již několikrát v průběhu lucemburského předsednictví, takže vás vítáme opět na půdě našeho výboru. A v tuto chvíli dám už slovo paní řecké ministrině. Děkuji. Děkuji vám, děkuji výboru pro zaměstnanost za to, že mě pozval, že mám možnost s vámi probrat problematické otázky. A to nejsou jenom problematické otázky, které tíží Řecko, ale jsou to otázky, které jsou podle mého názoru stěžení pro nás všechny. Dovolte mi několik slov eh, k otázce nezaměstnanosti v Řecku v posledních letech. Na počátku krize bylo 375 tisíc osob nezaměstnaných. V průběhu krize a v průběhu úsporných opatření a jejich realizace v naší zemi se nezaměstnanost dostala až na 1 375 000 osob. Takže 7,5% byla původní míra nezaměstnanost a nakonec se dostala míra nezaměstnanosti až na 27%. V poslední době jsme realizovali řadu opatření na úrovni vlády, kdy jsme se snažili zastavit jak sociální, tak i hospodářskou katastrofu, která zasáhla naši naše obyvatele, naše malé a střední podniky. A já vás nechci příliš zdržovat touto problematikou a čísly, ale výsledek je takový, že nezaměstnanost se snížila z těch 27,5% na 27%, na na 21% v současné době. Takže v roce 2014 to bylo 27,5 či 27%. Tehdy nebylo možné dostatečně rychle posunout zemi vpřed směrem k oživení. E, nezaměstnanost mladých se snížila 10%, odliv mozků se snížil za posledních dva a půl roku a my se věříme v tom, že využití souboru nástrojů nastavených vládou a konkrétně politiky zaměstnanosti a politiky podpory Evropského sociálního fondu. To vše podle našeho názoru přinese očekávaný výsledek. Chceme dostatečně rychle zavést řadu změn v realizaci aktivní politiky zaměstnanosti. Hlavní problém v Řecku v oblasti nezaměstnanosti spočívá v tom, že zde neexistují pracovní příležitosti. Potřebujeme eh, rekvalifikaci, přeškolování, ale takovýto postup musí být dostatečně dobře zacílený. Nemůžeme se dovolit eh, tratit eh, a mrhat těmi prostředky, které máme jednak eh, na národní úrovně, jednak z Evropského sociálního fondu. Musíme zajistit dostatečné nastavení a zacílení. Zatím máme vynikající výsledky, vytvořili jsme mechanismus diagnostiky, a to takže poprvé je to diagnostika potřeby na trh práce. Spolupracujeme se sociálními partnery, se soukromým sektorem, Vytypovali jsme ty dovednosti, schopnosti, kvalifikace, které jsou nejvíce zapotřebí a to znamená, že už máme úspěšnost 35%, což znamená, že ti, kteří absolvují naše programy, tak 35 z nich si je schopna najít pracovní místo, což je nad úrovní průměru v Evropské unii. Jenže máme stále ještě určité potíže v, Evr- v Řecku a to, že to v souvislosti se soukromým eh, sektorem. My je podporujeme prostřednictvím dotací, ale oni nemohou vytvářet pracovní příležitosti, jak chtějí. Takže jsme zavedli nový systém na místní úrovni, kdy lidé, kteří mají největší potíž najít práci, to jsou ti, kterým je víc než 50 let, kteří byli mimo pracovní trh 3 až 4 roky, jsou to uh, domácnosti, kde třeba není ani jedna dospělá osoba, která by měla pracovní poměr. To jsou ti nejohroženější a u těch e, jsme schopni najít dočasnou práci na 8 měsíců. Zároveň však dochází k tomu, že tyto osoby realizují služby a zlepšují situace v, v malých podnicích infrastruktury. Zde je to velice snadno změřitelné, jaký dopad má taková práce na danou komunitu. Snažíme se vyhnout eh, klientelismu a neúsporným postupům a technikám, k němž často může docházet v takových situacích. Problém několika našich zemí spočívá v tom, že tyto země zažívají nezaměstnanost, která je v současné době hodně nad úrovní průměru Evropské unie. Máme zde pět zemí, které mají nezaměstnanost 9,5 až 10 V jiných zemích naopak zaznamenáváme to, že zde není problém s vysokou nezaměstnaností, ale je tam vysoká nezaměstnanost mezi mladými lidmi. Pak jsou zde další země, kde existuje potíž s dlouhodobou nezaměstnaností. Například u určité věkové kohorty je naprosto nemožné najít pracovní uplatnění. A když se podívám na naši souhrnou zkušenost, tak mohu konstatovat, že ti, kteří jsou staršími pracovníky a byli jaksi mimo trh práce déle než jeden rok, tak mají neuvěřitelné potíže najít pracovní uplatnění po tak dlouhé době. My se potýkáme s problémem na dvou frontách. Jednak je zde obecný problém makroekonomické politiky. To je balíček, který my realizujeme a ten neumožňuje některým zemím vytvářet další a další pracovní příležitosti. Nemohou si je zkrátka vymýšlet. Soukromý sektor vytváří pracovní příležitosti. To je ta část hospodářství, která pracuje na základě principu sociálně-ekonomického. Pak je zde ale veřejná zpráva. Veřejná zpráva se musí pohybovat mantinelech potřeb veřejné zprávy. A pak, když my uplatníme makroekonomické politiky, které neumožňují takovýto růst, no tak nebude docházet k dalšímu růstu vytváření pracovních příležitostí. Na druhou stranu, když se zamýšlíme nad eh, podporou, nad vytvářením pracovních příležitostí pro nezaměstnané, což je to, čemu říkáme často aktivní politika zaměstnanosti, tak zjišťujeme, že u několika zemí neexistuje dostatečná dostatečný prostor v oblasti daňové, aby byli schopni takovýto segment populace řešit, nebo vůbec, aby byli schopni řešit tu část populace, která se potýká s problémy. A v této souvislosti jsme tedy zahájili diskuze jednak s ministrem Lucemburska, to už je před několika lety, a poté jsme zahájili diskuzi s ministry Španělska, Portugalska, Slovenska, Itálie, Francie. A všichni jsme si uvědomili, že řešíme podobný problém. Je zde průnik mezi hospodářskou politikou a sociální politikou jako podporu pro nezaměstnané. A proč jsme zde dnes? Chceme vám odprezentovat návrh, který byste zvážili, projednali, tak, abychom mohli hledat cesty, jak tento návrh dále rozpracovat a vylepšit. Mám následující návrh vzhledem k paktu růstu a stability a vzhledem k flexibilitě a potřebě flexibility v rámci tohoto kontextu se domnívám, že země, které mají nezaměstnanost nebo dlouhodobou nezaměstnanost mezi staršími pracovníky, či naopak těmi velmi mladými, že tyto země by měly mít možnost vynaložit a investovat do své pracovní síly ty potřebné prostředky navíc. A to tím, že nejprve se vytipují určité rezervy, další zdroje a takové možnosti jsou, já vám jednu zrovna řeknu, ale hlavně u řady zemí, které se potýkají s potížemi nezaměstnanosti. A nezapomínejme na to, že nezaměstnanost je určitý výraz, je to výraz pro hospodářské potíže. Je to hospodářská potíž týkající se určité věkové kohorty obyvatelstva a jejich problémů v těchto situacích, ať už ta země by případně měla mít možnost investovat ještě jedno procento, či jedno půl procento HDP na podporu pracovní síly, tak bychom v podstatě neměli možnost tyto prostředky opravdu vyčlenit. A to proto, že existují cíle v balíčku růstu a fiskální stability pak by ty prostředky byly nadměrné a proto eh, v při té kalkulaci, kdy některé země mají možnost 3%, 2,5%, nebo třeba Řecko, kde ten limit, kde naše povinnost eh, vygenerovat eh, přebytek je ještě vyšší, tak kdybychom to měli počítat, tyto prostředky navíc, tak i každé euro navíc by ovlivnilo celý tento cíl a my bychom nakonec nebyli schopni ten cíl splnit. A proto se musí vytvořit určitý prostor. Je třeba to vnímat jako investice. Investice do lidského kapitálu, do pracovní síly. Je to investice, která je dobrá pro společnost, pro ekonomiku. A jsou to prostředky navíc, které obdrží nezaměstnaní. Aktivní politika nezaměstnanosti se vynakládá zpátky do komunity. Když dojde k určitému nárůstu spotřeby, tak eh, by neměli být vyloučeni s tím tyto prostředky dále využít. Zároveň však to podněcuje hospodářství na místní úrovni, vytvářejí se další možnosti a tím pádem dochází k růstu pracovních příležitostí. Proto pro nás zde existují dvě otázky. Jak můžeme kreativně a společně vytvářet další prostředky, kterých je zde zapotřebí pro některé země, aniž bychom tyto země přiměli k porušení příslušných cílů. O nich jsem hovořila, to jsou ty cíla schodku každý rok a tak dále. A pak jsou zde země, které nemají možnost tyto prostředky vyčlenit nebo nejsou schopny je alokovat v rámci vlastního hospodářství. V jejich případě, jaké nástroje můžeme použít, jaké je můžeme nabídnout, tak aby se tyto prostředky vyčlenily. A já bych uzavřela své vystoupení dvěma náměty. Průměrně v Evropě vynakládáme půl procenta HDP na aktivní podporu eh, politiky nezaměstnanosti a zaměstnanosti. A u všech zemí, kde je nezaměstnanost 9,5% až 10%, by bylo na místě, aby pokud země má třeba nezaměstnanost 20%, tak aby to půl procento HDP se úměrně zvýšilo na 1%. Pokud by tam byla nezaměstnanost dvojnásobná, nebo násobek by byl 1,5, tak tyto země by mohly v těchto konkrétních případech vynaložit a investovat do pracovní síly o to více prostředků. Vždycky by to byla alokace, která by nějak nepoškodila ani jejich cíle, ani jejich bývalé zaměstnance. Prostě by byly schopni tohle vyčlenit. Za druhé, toto, jak už jsem říkala, se nebude počítat jako další výdaje, bude se to počítat jako investice do budoucna země. Pro mladé lidi, kteří nemohou najít práci, pro pracovníky, kteří dlouhodobě nemohou najít práce a proto by se tohle zrovna nemělo počítat do celkového výpočtu přebytku, který je nutný k výpočtu cíle. A to si myslím, že je naše první úvaha. Druhá úvaha spočívá v tom, kde tyto prostředky budou vznikat. A návrh je takový, že vzhledem k tomu, jaký závazek učinil předseda Juncker ohledně toho, čemu říkáme Junckerův plán eh, k přebytkům sociálních investic, tak určitá část by měla být vyvážená. Bylo navrhováno, aby 5 celkového balíčku bylo použito na ty země, které se potýkají s velkými potížemi v oblasti nezaměstnanosti a aby tyto prostředky byly vynaloženy na investice do pracovní síly, na investice do připravenosti na nové pracovní příležitosti, které budou schopny následně realizovat a nabídnout těm zájemcům. Existují ještě další alternativní náměty a to je námět Evropského sociálního fondu, to je námět, že Výdaje z evropského rozpočtu by se měly v rámci těchto sociálních zásahů navýšit, protože v podstatě sociální opatření nejsou jenom sociálními opatřeními, jsou to ekonomická opatření, mají ekonomický dopad. Jednak na domácnosti, ale i jednak na eh, komunity, podniky v těchto komunitách, kde se situace nakonec zlepšuje. A já bych ráda abychom na tohle pamatovali. Těším se na konstruktivní debatu ohledně toho, jak můžeme tuhle situace dále řešit. Možná by to mohl být první krok, aby tento výbor rozhodl o tom, že vydá veřejné prohlášení a rozhodne o tom, že se přijme v dané věci usnesení, že dojde k určitému vylepšení návrhu a do návrhu se tato vylepšení zapracují. Musíme najít prostředky a způsoby, jak eh, zahájit a rozproudit sociální dialog na toto téma, nejenom v Evropském společenství v, s ministry financí, ale i v jednotlivých členských státech. A já se moc těším na vaše doporučení, na vaše názory, náměty, nápady a moc krát vám ještě jednou děkuji za to, že jste se vyslechli mé vystoupení, že jste mě pozvali. Děkuji. Děkuji vám. My už nemám až tolik času, jak jsme si mysleli, ale krátce ještě dám slovo panu Šmetovi. Děkuji. Eh, jsem moc rád, že jsem byl znovu pozván. Jsem velmi rád, že jsme měli příležitost o této iniciativě zevrubně hovořit. Byť jsme tedy rádi, že situace zaměstnanosti v Evropské unii se zlepšuje, tak je to jistě tak, že, to, e, že se to netýká e, té celkové situace, protože nezaměstnanost mladých lidí je i nadále vysoká v celé EU. 3,5 milionu mladých lidí zatím nemají práci v EU a ta tato situace je i nadále dramatická, a to především v některých zemích, v těch, které, kterých se hospodářská a finanční krize dotkla nejvíce. Pokud takřka 50 mladých lidí nemá práce, tak je to skutečnost, která je pro nás jako pro Evropany nepřijatelná. A to jinými slovy znamená, že musíme e, přine, přijít s nějakými novými myšlenkami, novými opatřeními, díky nimž budeme schopni e, bojovat proti mladým nezaměstnaným a také proti dlouhodobé nezaměstnanosti, protože je tu propojení. Mladí lidé, kteří nemají práci, se stávají dlouhodobými nezaměstnanými a jejich šance práci si najíst, kle, najíst klesá. Eh, jsem rád, eh, že ta iniciativa vznikla a to i proto, že před dvěma lety jsem měl tu, to štěstí být předsedou Rady EPSCO a tehdy jsme zahájili diskuzi o garanci pro mladé nebo o iniciativě pro mladé. A mělo to jít ještě dál a to ještě dál podle mě jasně znamenalo vytváření pracovních míst. Všichni víme, že odborné vzdělávání, eh, strukturální reformy, lepší služby zaměstnanosti, to všechno je velmi důležité a to všechno může přispět k tomu, že tedy zlepšíme situaci v oblasti zaměstnanosti, především tehdy, pokud ta míra nezaměstnanosti je tak vysoká, jak jsme zažili v jednotlivých zemích EU. Takovéto věci nicméně nezmění situaci v zásadě a dlouhodobě se dostaneme do situace, kdy ta nezaměstnanost bude skutečně velmi vysoká a kdy se bude dotýkat především mladých lidí a také eh, lidí starších, kterým se již nepodaří najít práci. A právě proto je podle mého názoru důležité začít myslet netradičním způsobem. Dovolte mi, abych zmínil jednoho experta v politice nezaměstnanosti, pan Weise. Před několika měsíci byl ještě eh, ředitelem eh, eh, spolkového německého úřadu práce. A než ze svého místa odešel, tak řekl, dobře, v Německu je ta situace na trhu práce velmi pozitivní, nicméně je to stále ještě problém s dlouhodobou nezaměstnaností, s těmi dlouhodobě nezaměstnanými. A řekl, že tady je možno eh, investovat miliardy do těchto lidí a přesto nenajdou svoje uplatnění na trhu práce, přesto nenajdou práci. Eh, ekonomická teorie nás učí, že čím déle jste nezaměstnaní, tím obtížnější pro vás je najít práci. To je známá Blanchárova teorie a já si myslím, že se eh, také ukázalo, že je to pravda jak tedy vytvářet pracovní místa pro tyto lidi, protože je nemůžeme nechat stranou systému. Ono je to ostatně mnohem nákladnější, jak ze sociálního, tak ekonomického, tak z finančního hlediska, pokud nebudou pracovat. Je snažší, když pro ně pracovní místa vytvoříme a když jim nabídneme novou perspektivu. A proto tedy v tuto chvíli, když hovoříme o sociálním pilíři, když se zamýšlíme nad tím, jak reformovat euroskup, eurozónu. Musíme si uvědomit, že někdy je to tak, že nezaměstnanost je v zemích eurozóny vyšší než v zemích ostatních, to si musíme uvědomit. V každém případě musíme eh, do toho integrovat i ten boj mezi proti nezaměstnanosti mladých lidí a boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti. Vytváření pracovních míst tedy musí být v centru našeho zájmu. Garance pro mladé, ano, byl to správný přístup, bylo to správné opatření, ale toliko garance pro mladé nám nepomůže. Eh, a nyní poznámka. Garance pro mladé potřebuje mít více finančních prostředků a bohužel to nebylo zaručeno eh, tomto kontextu. Garance pro mladé neumožní mladým lidem to, aby automaticky našli práci a proto právě jde o vytváření pracovních míst. Sociální pilíř, ano, ale musíme to propojit právě s eh, tou, s tím vytvářením pracovních míst. A když hovoříme o reformách, tak si musíme uvědomit, že hospodářská zpráva eurozóny musí být eh, v centru našich snah, v našich, reform, našich reformních snah. Eh, objevila se myšlenka fiskálního nástroje a Maria Rodriguez se tomu určitě bude věnovat. To i to by tomu napomohlo. Nicméně flexibilita v paktu růstu a stability je nepochybně správná. Je to správný přístup. Když těm zemím, které jsou nejvíce dotčeny nezaměstnaností, především dlouhodobou nezaměstnaností a nezaměstnaností mladých. Pokud jim budeme bránit v tom, aby více investovali do vytváření pracovních míst, tak tu situaci nezlepšíme. Nezlepšíme ani fiskální situaci těch zemí, naopak ji zhoršíme. Zhoršíme jejich fiskální situaci, protože tím vytvoříme překážky pro další hospodářský růst. To znamená, že jediný způsob, jak z toho můžeme vybřednout, je hospodářská obnova, hospodářský růst a my zkrátka musíme eh, se postarat o to, aby i tyto země eh, úkoly, které mají před sebou, zvládly. To znamená, že pružnost těch nástrojích je naprosto stěžení. My jsme o tom diskutovali tady v parlamentu když jsme přijímali jednotlivé nástroje. Objevily se žádosti, abychom do toho zavedli ještě větší pružnost, a to především pokud jde o politiku růstu, politiku investic, v podstatě ve všech zemích. Netýkalo se to pouze těch, které nebyly v tom procesu přizpůsobování, ale i v jiných zemích, protože ta flexibilita byla potřeba především v těch zemích, které byly nejvíce zasaženy nízkým růstem a vysokou nezaměstnaností. A konečně poslední poznámka z mé strany. Řekli jste, že ustal nebo se snížil odliv mozku což je pozitivní pro všechny země, které mají velmi vysokou míru nezaměstnanosti mezi mladými lidmi, protože někdy slyším, že lidé říkají, není problém, protože ti mladí lidé zkrátka jdou jinam, je potřeba, aby ti lidé pracovali jinde v Evropě. Eh, celá Evropa volá po mladých lidech, ale to zároveň znamená, že pokud eh, všichni ti kvalifikovaní, mladí, Eh, eh, lidé odejdou, mladí lidé, do kterých jsme v těchto nejzasaženějších zemích tolik investovali, pokud odejdou, tak kdo zaplatí dluh v těchto zemích? Kdo za to zaplatí? Budou to důchodci nebo ti, kteří nemají takovou produktivitu? To znamená, že je nepochybně potřeba, abychom ti, tyto mladé, produktivní lidi eh, udrželi v těchto zemích mobilita není řešením problému. To znamená, že musíme myslet mnohem dál a proto se domnívám, že myšlenky, které byly předloženy, které předložila řecká kolegyně, musíme podpořit, že si zaslouží naši podporu, ale zároveň je musíme konkretizovat, musíme eh, vytvořit velmi přísný a dobrý rámec pro eh, řešení těchto problémů, zároveň ale musíme jednoznačně ukázat, že Evropa v této nové fázi, ve které se v tuto chvíli nacházíme a o které se domnívám, že je pozitivní, že tady Evropa musí řešit problém dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých lidí ve všech státech. A především v těch státech, které to nejvíce potřebují. Děkuji. Case. Děkuji vám za vaše úvodní příspěvky. Jako vždycky máme nedostatek času. Mám tady tři jména na seznamu. A mám tady Pirinsky, Kuneva, Rodriguez, Jangerias. A Fontulise a paní Regner. Uh, I don't have all the names. Nemám všechna jména. Okay, we'll start with... Takže začneme s Agnes Angerios jako první, prosím, co možná nejstručněji, protože teď máme dlouhý seznam řečníků. Dobře, já budu stručná, ale skutečně bych ráda vyjádřila svůj vděk řeckému, řecké ministrini za tento návrh, který se snaží získávat také podporu Evropského parlamentu. Já se totiž domnívám, že nezaměstnanost mládeže třeba, že to není možná obecnou záležitostí v Evropské unii už, ale přece jenom máme země, které mají ohromnou nezaměstnanost a to je záležitost kterou bychom měli řešit. V předchozích diskusích eh, kolega Pirinsky to ví, eh, rostou tady nerovnosti a má to nejenom hospodářský, ale i sociální dopad. A tudíž je třeba nalézt řešení. Musíme skutečně něco udělat oblasti této nerovnosti v Evropě a v jednotlivých členských státech. A moje otázka tedy zní, všichni čekáme na výsledek německých voleb, to je ten slon, který je tady v místnosti, že? Takže až po volbách budeme vědět, kdo povede budoucí evropský vývoj. Já si myslím možná, že by se dalo říct, že potřebujeme mít konkrétní návrhy, dejme tomu v říjnu, protože pak, domnívám se, eh, se může mm, ta show změnit. A rada bych se vás zeptala, co nejlepšího můžeme udělat na tomto výboru, jak přispět k něčemu, co by bylo také aktuální, čili ne dlouhou rezoluci, na které by se pracovalo až do února, protože potom to okénko pro příležitosti možná už pomine. Pan ministr Schmidt hovořil o sociálním pilíři a euroreformě. Eh, možná bude-li se to týkat eh, růstu příležitosti k zaměstnání, eh, je třeba uvědomit si, já, kdo z toho bude mít výhody, kdo z toho bude nevýhody. Stále ještě nemáme konkrétní návrhy z Evropské komise co te, poté, co tento reflexní dokument bude zveřejněn. Možná, že bychom měli využít nás čas, abychom viděli, jak udělat něco efektivně, konkrétně, co by mohlo mít konkrétní harmonogram v souvislosti s výsledkem německých voleb. Děkuji, paní Cimer. Děkuji mnohokrát. Eh, mě velice těší, eh, že jste vy oba dnes v našem výboru a eh, je třeba říci, že někteří kompetentní ministři zodpovědní za sociální oblasti uvědomují, že v Evropské unii a v eurozóně je potřeba konat. Na jedné straně je třeba konstatovat, že existují země, které nejsou schopny držet krok s vývojem trhu práce a jsou velice zatěžované touto skutečností a dostávají se do situace nouze do tísňové situace a proto eh, zatím nebylo do, a zatím bohužel nebylo dostatečně reagováno na tento vývoj. Proto váš návrh je nesmírně zajímavý. Vy jste hovořili o 3,5 milionů mladých lidí, kteří v současné době nemají práci. V Řecku eh, je to vysoký podíl, tam se o 45% a i když čísla v posledních letech klesla, nemůžeme to prostě jen tak pozorovat. Vaše návrhy se mi jeví jako zajímavé, zejména ten návrh, kde říkáte, že na jedné straně výdaje, které jsou nezbytné pro aktivující politiku trhu práce, tam nemůže být dávána souvislost pouze s vyrovnáváním dluhu. Potřebujeme flexibilitu paktu růstu a stability a zároveň je třeba odkázat na EFSI, na ty strukturální fondy, investice do struktur. A musíme říci, že to, co tady bylo nabídnuto, a tedy, aby minimálně 5% z EFSI bylo vydáváno na sociální otázky, abychom to opravdu vyžadovali, aby to bylo konkrétně realizováno. A v této souvislosti ještě jedna připomínka. Ve východním Německu jsme v 90. letech měli masivní hospodářský propad tisíce pracovních příležitostí velice za krátkou dobu se ztratilo. A bez aktivní politiky trhu práce by ještě více lidí v regionech na východě se rozhodlo odejít na západ. A existují možnosti tady skutečně konkrétně používat peníze do investic do lidí, aby se podpořili lidi, aby se podpořili malé podniky, proto, aby tyto mohly zaměstnávat mladé eh, lidi, aby je mohly školit. To sice nemůže být obecné řešení, ale může to eh, dát dispozici určitý čas pro to, aby se lidi vymanili z deprese, aby se jim dala perspektiva. Já bych tedy byla velice za to, abychom jako výbor byli velice aktivní, abychom tyto návrhy proskoumali, abychom je podpořili. Já jsem za naprosto jasnou výpověď a protože čekání na volby v Německu, no já si myslím, že bychom neměli čekat na to, kdo zvítězí v Německu, nýbrž nezávisle na tom, kdo to bude? Nová vláda v Evropské unii se musí připomenout na vlastní dějiny, například na 90. léta, že je třeba dát k dispozici peníze pro konkrétní podporu lidí a odejít od těchto těžkopádných zadání, které konec konců, a to ukazuje eurozona, brzdí, než aby nás dostali dál. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní Weber, teď. Děkuji, paní předsedkyně. Chci velice poděkovat oběma ministrům, teda panu ministru a paní ministrině, za jejich velice zajímavá slova. Mám tři velmi konkrétní otázky, zejména, ale nejenom pro paní ministrině. Z Řecka vy jste řekla, že v Řecku nezaměstnanost během několika let došlo k 5%, o 5%, k 5% poklesu nezaměstnanosti. Jak jste to učinil? Bylo to díky vládním investicím, zahraničním investicím, řecký ke řeckému kapitálu. Potom jste se zmínila o diagnostice toho, co potřebuje ekonomika a také trénink zaměřený na požadavky trhu. A opět má otázka je, jak to bylo učiněno pomocí vládních fondů nebo také za příspěvku z obchodního sektoru pro toto přeškolování zaměstnanců. A mm, v souvislosti s flexibilitou, o které jste hovořila, s flexibilitou fiskálního balíčku, Myslím si, že pravděpodobně tady máme záležitost, o které se bude nejvíce diskutovat a sice Pakliže toto dodatečná, pak tato eh, dodatečná eh, procenta budou využívána pro navýšení nějakých eh, základních platů, ale nebo pro to, o čem se zmínil pan ministr Schmidt, a sice vytváření dalších pracovních příležitostí. Jak chcete podporovat konkrétně vytváření nových pracovních příležitostí? E, za jaké pomoci této flexibility? Děkuji vám. Laura Ager, prosím, máte slovo. Grazie, presidente, grazie ai... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji i paní ministrině a panu ministru za přehled situace. Já si nejsem úplně jist, e, do jaké míry odráží vaše vystoupení realitu. Hovoříte totiž o nárůstu e, nezaměstnanosti mladých. A já se domnívám, že zde zapomínáme na ty, kteří jsou stále ještě nečiní na trhu práce. V mé zemi jsou to lidé, kteří mají za to, že už před nimi nestojí žádné další příležitosti. A tahle nečinnost mění celou situaci. Já hovořím o své vlastní zkušenosti za poslední dva roky. V Itálii 130 tisíc lidí, mladých lidí, bylo dotčeno tímto problémem a já se domnívám, že je třeba na to upozornit. To jsou lidé, kteří již úplně ztratili motivaci hledat, kteří se neučí, nestudují, nesnaží se hledat místo, nejsou ani evidováni jako uchazeči o práci. Oni prostě to vzdali. Tedy pokud jde o nezaměstnanost, tak je potřeba pamatovat na tyto aspekty je třeba vytvářet nové pracovní příležitosti, je třeba pamatovat třeba na eh, pobídky pro zaměstnavatele, aby přijímali tyto osoby. Eh, jak to ale udělat? Do čeho investovat a kolik do toho investovat, aby se situace zlepšila? Já se domnívám, že musíme zajistit eh, docela velké prostředky. Musíme si uvědomit, že šest let úsporných opatření opravdu nic nevyléčilo. pokud Řecko má zletnout znovu jako Fénix, tak eh, by se opravdu musela ekonomika zázračně oživit a obnovit. A to si nejsem jistá, jestli je možné. Ono těch šest let sociální katastrofy nebude určitě v tuto chvíli nabízet odpovídající podmínky. 8 miliard euro bylo nedávno věnováno Řecku a díky těmto prostředkům se podařilo dosáhnout určitého pokroku, ale je to 8 miliard euro, které byly poskytnuty Řecku a je to úvěr, který byl poskytnut. Pokud jde o vaše sociální politiky, tak otázka zní, jak a kolik z toho investujete, kolik dětí bude mít záruku v, v tom, že bude mít co k jídlu. Já myslím, že zatím tyhle záruky nedostal uh, fyzicky nikdo. Já vím o tom naopak, že se tyto prostředky vlastně používají na zprávu dluhů, na příslušenstvím k dluhům. Takže jaké záruky můžeme zajistit tak, aby tyto prostředky nejenom přicházely do naší země, ale aby i byly použity, jak mají být použity. Já nekritizuji vás, já jsem sama italka, jenom mi, mi jde o to, aby ty příslušné kanály byly dostatečně eh, nastaveny. Já vím, že před několika lety zazněla celá řada slibů, ale chci se zeptat, co se stalo za ty dva roky slibů. Podle mého názoru se v mé zemi nezměnilo nic. Já jsem z Ambrie po roce lidé z mé oblasti a z regionu Marke a la, z regionu Lace stále ještě bydlí v autech, ani ne tak v nějakých příbytcích mobilních. Oni dokonce bydlí v autech po zemětřesení a pokud eh, se nenaučíme investovat peníze do uspokojení základních potřeb našich obyvatel, a to tak, že se nám to stále ještě nedaří po roce a půl, tak eh, v Aténách ani v celé ani, ani, ani v Řecku, ani v Itálii se nám nepodaří dosáhnout jakéhokoliv pokroku jinde. Děkuji. Pan Peninsky, prosím. Děkuji, paní ministrině, pane ministře. Vážení kolegové, je zřejmé, že si tito lidé zaslouží jasnou podporu. Já k tomu mám několik stručných poznámek. Jednak si myslím, že je potřeba se na tyto návrhy eh, podívat optikou základních smluv. Článek 3 smlouvy o Evropské unii. Podpora sociálnímu, sociálnímu, sociální tržní ekonomice. A zde nemůžeme zapomínat na tento základní závazek Unie. A vaše dva návrhy týkající se flexibility a dalších sociálních investic, je, ty je potřeba považovat za první krok eh, k nastavení těchto základních Ne Nemůže to být nějaká výmluva, že chceme víc a víc flexibility. To vůbec ne. Tohle je naprosta nezbytnost dodržet ustanovení smlouvy. Za druhé by mě zajímalo, jestli máte nějakou představu o roli kolektivního vyjednávání při zajišťování lepší zaměstnanosti, při zajišťování lepšího fungování trhu práce. Samozřejmě to byla základní otázka, které se věnovalo jednání trojky Mám však za to, že pokud hovoříme o úspěšných eh, evropských modelech, pokud hovoříme například o modelu Německa, o poválečné rekonstrukci, šlo o velice silné sociální partnerství, které k tomu vedlo, tak proč teď eh, Řecko a ostatní země jdou přesně opačným směrem, když se osvědčil tento model? A za třetí se domnívám, že je velice dobré, aby tento výbor vypracoval prohlášení o podpoře, vypracoval bílou knihu a 24. září by měl předseda Juncker přednést své vyhodnocení jednotlivých scénářů. To je tři dny poté, co proběhne akce, o které hovořila paní Ungerius, akce v Německu. Já si myslím, že by to měla být jasná výzva komise a předsedovi komise, pokud jde o nastavení sociálního pilíře. Jde o přepracování a změní principů. Nejen to však, Jde nám o skutečné kroky v oblasti flexibility, v oblasti dalších prostředků na sociální investice. Je to první krok k řešení toho, co má Unie v tuto chvíli učinit. Děkuji a prosím paní Kunevu, máte slovo, prosím. Děkuji. Ráda, ráda bych poděkovala řecké ministrině za vysvětlení toho návrhu. Děkuji také panu Šmitovi, lucemburskému ministrovi. On hovořil velmi osobně, přednášel nám tady svoje osobní stanoviska. Členské státy i Evropská komise by měly s těmito návrhy souhlasit. Potřebujeme totiž stabilní pravidla. A to znamená, že musíme umožnit pod, eh, výjimky z paktu růstu a stability, pokud půjde o posilování zaměstnanosti. Nemělo by to být připočítáváno k deficitu, k, ke schodku národního rozpočtu. Problém v Řecku i v jiných zemích spočívá v tom, že ta nezaměstnanost eh, v těchto zemích vede k tomu, že eh, se to promítá do situace v celé eurozóně a ovlivňuje to i celkový hospodářský růst. Evropská centrální banka nedávno předložila studii o nezaměstnanosti v eurozóně a můžeme vycházet z toho, že míra nezaměstnaných, které už nelze nikde nezaměstnat, protože jsou nezaměstnaní dlouho a protože nechtějí pracovat na plný úvazek, je dokonce trojnásobná ve srovnání s nedávnou dobou. A to se v nadcházejících letech nepochybně projeví na našich trzích práce a bude to mít zásadní vliv na produktivitu a zaměstnanost v Evropě. To znamená, že to Právě to je návrh, který bychom měli mít vzít v potaz. Náš výbor by s tím měl souhlasit a měli by s tím souhlasit i ty země, kterých se to bezprostředně nestýká, protože je tam zaměstnanost vysoká. Máme i netypické způsoby práce, což je také velký problém. Neustále se hovoří pouze o eh, schodku národního rozpočtu, ale musíme to dát do souvislosti s těmi eh, miliony nezaměstnaných. Ano, děkuji. Paní Rodriguez, prosím, máte slovo. Ano. Děkuji. Já myslím, že bychom měli opravdu poděkovat oběma ministrům, pánu ministru i paní ministrině za to, že mezi nás dorazili a že opět upozornili na tento naprosto základní problém. Existuje zde veliký eh, problém s tím, jak funguje Evropská unie. Máme zde obrovský rozdíl mezi tím, jak to vypadá v jednotlivých členských státech, co se týče nezaměstnanosti, co se týče vytváření pracovních příležitostí a co se týče investic do lidí. Uh, Někteří říkají, že je to problém národních politik a možná i to bychom mohli připustit, ale zároveň musíme připustit, že zásadní problém, největší část tohoto problému spočívá v tom, jak Evropská unie a zvláště eurozóna funguje. Musíme tohle napravit. Nemůžeme si dovolit zde mít takovou mašinerii hospodářské a sociální rozdílnosti. Musíme vytvářet podmínky pro všechny členské státy, tak, aby mohly vytvářet pracovní příležitosti, aby mohly investovat podobným tempem a tak to v tu chvíli nefunguje. Musíme eh, z tohoto důvodu přesměrovat ekonomické politiky. Zároveň však musíme nastavit podmínky na investice. A já bych se chtěla vyjádřit k tomu, co říkala paní ministrině Antoponolos. Ano, máte pravdu, když říkáte, že členské státy musí investovat do lidí a zároveň se stále ještě potýkají s odlevem mozku, to znamená se ztrátou lidského kapitálu. Musí tedy vytvořit podmínky, aby se vytvořily sociální investice, aktivní politiky zaměstnanosti, vzdělávání a rekvalifikace. Samozřejmě, že jsou v tomto limitování prostředky, které na to jsou. Ano, máte pravdu, to je kritika. Pravda ale je, že my se touto debatou zabýváme již dlouho. V roce 2014 a v roce 2015 se nám podařilo docílit něčeho, co trošku vytvořilo jistou benevolenci, jistou marži, jistý prostor pro tyto země, které mohly využít těchto prostředků, aby mohly investovat. Ale to bylo situace, kdy už ne, ne, u nich neprobíhalo řízení o nadbytečném schodku. V takovou chvíli přicházela v úvahu tahle marže. To je situace, která nastala v, někter- v některých členských státech a Řecko mezi ně patřilo. Podle mého názoru první krok k řešení tohoto problému spočívá v tom, že tyto výdaje jsou v podstatě investice, jsou to sociální investice. A my jsme se ještě nedostali do té situace ani v parlamentu, ani na radě. Jakmile začneme tohle považovat za investice, tak je třeba říci, aby se investice směrovaly tím správným směrem a aby byl dostatečný čas na to provést konsolidaci veřejných prostředků. Já si myslím, že by na to měli mít zkrátka více času. To je část řešení. Ta, ta propast však je tak ohromná, že mám za to, že národní rozpočty bude třeba ještě navýšit o evropské nástroje. A to je role Eh, fondů soudržnosti. Nakonec eh, proto je Mezinárodní měnový fond tak důležitý a diskuze na jeho půdě rovněž. To by měl, měla být role Junkrova plánu na další fázi, aby se více věnovala pozornost zemím v potížích a také pokud jde o eurozónu, tak tohle by měla být eh, opěrná část vůbec celého nástroje fiskální kapacity. Můj poslední návrh k této věci zní, my v parlamentu a vy na radě musíme nastavit odpovídající dialog a hovořit o tom, kdo má na starosti finance a finanční politiku. Mohu říct, že zde máme určitou nastavenou metodu. Někteří jsou součástí této eh, práce a já bych ráda na vás apelovala v tom smyslu, abychom i na úrovni ECOFENu se o toto zasadili. Myslím si, že prohlášení jsou určitě užitečná, ale podle mého názoru evropský semestr na další období musí věnovat pozornost právě této problematice. Musíme tyto rozdílnosti eh, setřít, jinak není žádná budoucnost. Proto říkám, že tyto rozdíly musí zmizet. Musíme začít eh, proces zbližování na další cyklus eh, evropského semestru, to znamená na eh, září, říjen. Už nám uběhl čas. Já doufám, že tlumočníci ještě zůstanou, aby ještě mohli proběhnout tři poslední vystoupení, tři poslední otázky a aby se mohli i ministři vyjádřit. Paní Mela má slovo. Děkuji vám, paní. No. se, jo? Zkuste ještě vypnout. Tak. Jednou jenom zkuste jednou stisknout. total, je dis bien total. Co se týče sociálních politik a politik zaměstnanosti, je třeba osvobodit se, eh, abychom dosáhli růst v jednotlivých členských státech, protože zatím to byl absolutní neúspěch a je třeba vytvořit novou evropskou situaci pro to, abychom měli svobodný svět, co se týče multilaterálních možností, abychom eh, měli zejména vnitrostátní práci. Eh, to by zlepšilo eh, situaci v důsledku globalizace. Děkuji, pan Pavatýnis. Děkuji mnohokrát, jen zcela stručně. Rád bych poděkoval mm, paní ministrině a panu ministrovi za jeho a jej, za jejich návrhy a za to, co nám v našem výboru přednesli. Měli bychom se tedy podívat na to, jakým způsobem hospodářský výbor a výbor EMPL mohou pokračovat v dialogu, který potřebujeme. Potřebujeme dialog mezi komisí, radou a parlamentem, aby tyto vynikající návrhy eh, byly také uskutečněny. Děkuji vám. Pan Fontulis eh, jako poslední řečník. Děkuji. Já chci také poděkovat paní ministrině a panu ministrovi za jejich informace v tomto tak důležitém tématu. A rád bych eh, navázal na to, co řekla paní řecká ministrině. A to říkám jako řek. To, co jste nám řekla, to byla proklamace o přáních. Zdálo se, jako by vláda vyřešila všechny problémy se zaměstnaností. Řekla jste, že jste jako vláda snížili nezaměstnanost s flexibilními podmínkami eh, práce a domníváte se, že tím skutečně byla snížena nezaměstnanost. Ovšem některé indikátory sice vypadají po něk, o, někud, o, o něco lépe, ovšem chudoba se snižuje. Flexibilní pracovní e, poměry se stály pravidlem, ale přitom existují v Řecku lidé, kteří pracují pouze čtyři hodiny podle jejich práci, podle jejich pracovní smlouvy, ale ve skutečnosti pracují 8 hodin. A to znamená snížení sociálních příspěvků a sociálních dávek. Jak vytvořit lepší podmínky, když podniky jsou zahrnuty stále vyššími daněmi? podnik, který má 100 tisíc eur příjem, musí platit tolik daní, že už není schopen přežít. A jsme nuceni do státního hospodářství. Nejprve je třeba vytvořit spravedlivé hospodářské prostředí ze strany vlády pro vytváření nových pracovních příležitostí ale e, když vy se soustředíte na podporu věřitelů, no tak ať se říká cokoliv, tak se pouze proklamují přání a nic se neuskuteční, když nejste schopni zvládnout, zatím nejste schopni zvládat situaci. Přitom je to na úkor naší země. Děkuji mnohokrát za všechny tyto otázky a vím, že nebude čas na to, aby ministři zodpověděli všechny, ale zazněly tady také konkrétní návrhy. A jak můžete slyšet, máme tady eh, skutečně velkou angažovanost eh, v Řecké, co se týče situace v Řecku, ale také co se týče evropské úrovně. Samozřejmě my budeme dále sledovat tuto situaci a vždy, když jsme zahájili diskuse o řeckých záležitostech, vždycky jsme se snažili v tom pokračovat a snažili jsme se pracovat na našich stanoviscích. A nyní tedy předám slovo vám, tak abyste mohli reagovat. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří promluvili za veškeré komentáře, otázky i za jejich podporu. Je to pro mě velmi šťastná chvíle. Vidím, že to není pouze zvláštní řecká záležitost, ale že to je problém evropský. Nejde o to, abychom tady jednali pouze v národním eh, měřítku, ale abychom vytvořili prostor a podmínky pro kolektivní rozhodnutí. V těch ekonomických a sociálních otázkách, kterým čelíme. Pokusím se reagovat co možná nejstručněji na pár věcí. Zazněla otázka, bylo to hned na začátku, jak se nám daří snižovat nezaměstnanost a to především v situaci, kdy v letech 2015 a 2016 nebyl mm, hospodářský růst nebo byl hospodářský růst, který byl velmi nízký. Já tedy využiju příležitosti a řeknu především to, že naše snaha se zaměřovala na to, abychom reformovali aktivní politiku zaměstnanosti a podporovali jsme nejen finančně eh, trh práce za spolupráce s eh, generálním ředitelstvím Komise pro zaměstnanost. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo diskutovat o těch palčivých problémech, které jsme shledali, když jsme se začali tedy věnovat těmto otázkám, když byla zvolena. A musím říci, že eh, jsme zavedli celou řadu změn, ještě jsme je nedokončili, ale jsme na správné cestě. Racionalizovali jsme výdaje z Evropského sociálního fondu. A to fantastickým způsobem. Mohu v tuto chvíli říct, že nebylo vynaloženo ani jediné euro, které by nepřineslo kýžené výsledky. Už jsem řekla ve svém předchozím projevu, že máme programy na eh, rekvalifikace a tyto programy probíhají ve velmi obtížných podmínkách. My jsme identifikovali několik tisíc pracovních míst, kde sice byla poptávka na trhu práce, ale nebyly tu dostatečně kvalifikované pracovní síly. A proto jsme tedy eh, rekvalifikovali ty, kteří měli šanci to místo najít a následně jsme je takto uplatnili. A další věc, mix těch politik. Ano, my skutečně v tuto chvíli ještě máme takový režim omezeného eh, in, omezených investic na veřejné úrovni, ve veřejné oblasti. Jsou to cíle, které eh, jsme zatím nesplnili, nicméně ta směs politik, které jsme prováděli, tak je to stále určitá kombinace, určitá směs, která ale umožnila stabilizaci hospodářství a v tuto chvíli se tedy blížíme k hospodářskému růstu. Zaznamenáváme celou řadu pozitivních signálů. Bylo řečeno, že prostředky, díky nímž zvyšujeme zaměstnanosti, spočívají v tom, že v podstatě přesouváme eh, místa na plný úvazek eh, do míst na krácený uvazek a do různých rotujících míst. Ráda bych řekla, že se to probíralo a i hromadné sdělovací prostředky se někdy účastnily této propagandistické eh, kampaně, ale není tomu tak. V roce 2013 a 2014 došlo k nárůstu eh, prací na eh, částečný úvazek ve srovnání s, prací z místy na plný úvazek o 10,5 Dneska jsme tento trend obrátili. Eh, my jsme tedy eh, tento trend zabrzdili. V roce 2016 to bylo 2,6 a dneska je to 0,16 eh, To znamená, že je to méně než půl procenta. A to se nestalo samo od sebe, to se nestalo automaticky. To znamená, že nejde o to, že by eh, ta zaměstnanost v Řecku vzrostla právě proto, že tu je víc míst na částečný úvazek. My jsme tedy v minulých dvou a půl letech zavedli politiku, která umožnila eh, vytváření eh, pracovních míst na částečný úvazek a rotujících míst. Nicméně to skutečné řešení nastane teprve tehdy, když budeme mít hospodářský růst. tuto chvíli máme hospodářský růst, který napovídá společnostem, že zaměstnanci, které najmou, budou potřebovat také, zaměstnance budou potřebovat také zítra a pozítří. A proto eh, zaměstnavatelé nevytvářejí místa na částečný úvazek, ale místa na plný úvazek, protože mají tuto, tento příslip. Děkuji za všechna doporučení, která se týkala nadcházejících kroků Setkáme se s koordinátory z dalších výborů, setkáme se s koordinátory z politických stran. Myslím, že nehovořím pouze svým vlastním jménem, když eh, řeknu, že je to evropský problém a že tady budeme eh, se toho všichni účastnit i nadále, že se budeme snažit co možná eh, nejvíce na pomoci zdárnému výsledku jak se nám podaří tedy snížit eh, nezaměstnanost, snižovat nezaměstnanost, to je další otázka, na kterou se ptala německá kolegyně, jde o diagnostické mechanismy a tak dále. Ještě jednou řeknu, že je to možné díky spolupráci mezi vládou, to znamená ministerstvem zaměstnanosti, ministerstvem práce a sociálním sektorem, so, eh, sociálními partnery a soukromým sektorem. My jsme od počátku pochopili, že pouze díky spolupráci se soukromým sektorem se nám podaří vytvořit pracovní místa. To znamená, že my jsme celý systém racionalizovali, zavedli jsme do něj také diagnostiku potřeb trhu práce, kterou e, tyto mechanismy jsme tedy dále rozvíjeli a v tuto chvíli už to přináší kýžené výsledky. To znamená, že existují reformy, ale nejsou to reformy, které by vedly k větší pružnosti na trhu práce, jsou to naopak reformy, které jsou schopny eh, tedy zlepšit investice, uplatňování finančních prostředků a díky tomu tedy doufáme, že se nám podaří eh, vytvořit co možná největší množství pracovních míst v soukromém sektoru, ale zároveň eh, jsme zavedli ještě iniciativu, které se říká Public Works Plus, což je tedy věc, která se podobá tomu, o čem hovořil pan lucemburský kolega co myslíme, když říkáme vytváření pracovních míst. Jde o to, abychom vlastně sladili místní potřeby, které nebyly naplněny. A to znamená, že opravujeme školy, otevíráme knihovny, které byly po dlouhou dobu zavřeny, snažíme se zlepšit přístupnost pro lidi s postižením, snažíme se, aby byli schopni se snáze dostat do parků a do veřejných budov jak tak činíme? Činíme tak, tí, tak že činíme to tak, že tady jsme vytvořili platformu, ale hlavními aktéry jsou obce. Právě oni rozhodují o tom, kolik lidí bude přijato a jakou práci budou dělat. My to monitorujeme, hodnotíme, vytváříme dočasná pracovní místa na obecní úrovni. Jsou to místa pro lidi, které by jinak takřka práci nenašli a tato dočasná pracovní místa, to dočasné vytváření pracovních míst vytváří dobré eh, podmínky pro eh, zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, pro zaměstnávání mladých a to na nízké úrovni a právě proto, nebo na místní úrovni a právě proto eh, se s tím občané identifikují. Paní Kuneva zmínila podobnou otázku která je také velmi problematická, například v Řecku. Pokud bychom měli zahrnout ty, kteří pracují na částečný úvazek a chtěli by pracovat na plný úvazek, nebo eh, ty, kteří mají eh, rotující zaměstnání, tak by to nebylo 21%, ale bylo by to přes 40%. A v Evropě by to nebylo 9%, ale 18,5%. A to je pravda. A vyplývá z toho jedna věc, a sice to, že je potřeba pokračovat v tom programu právě tím směrem, jak jsme doposud činili. Když se vrátíme do období, kdy oficiální nezaměstnanost byla 27, tak kdybychom k tomu připočítali tu eh, skrytou nezaměstnanost, tak by to bylo opět mnohem více než 27 Pokud jde o těch 8 miliard, tak to nepochybně nepůjde do sociálních programů, ale ráda bych v této souvislosti řekla, že ty okolnosti jsou eh, mimořádně obtížné. Řecká vláda se snažila zvýšit sociální výdaje, což se nám také podařilo, a to jak ve vzdělávání, tak ve oblasti zdravotnictví. My máme málo finančních zdrojů, nemáme jich tolik, kolik bychom si přáli, ale snažíme se o to, abychom zlepšili rozpočtovou situaci, abychom tedy zvýšili eh, veřejné prostředky, které se tedy eh, investují právě do těchto oblastech. A jsme na dobré cestě. Stále ještě jsme tedy nedosáhli toho výsledku, kterého bychom chtěli, ale dochází dochází to k pozitivní změně. A pokud jde o ty, ta pozitivní prohlášení, která jste tu formulovali, tak za to bych vám chtěla co nejsrdečněji poděkovat. A pokud jde o ECOFIN, pokud jde o účast nebo o spolupráci s těmi, kteří Eh, spravují finance a rozhodují, tak my tedy musíme naznačit nějaké způsoby, jak bychom eh, tu situaci ještě dále zlepšili a já děkuji za veškeré vaše před, eh, návrhy nebo inspirace. Já doufám, že až se spolu příště setkáme, tak bude nepochybně možné to konkretizovat a při, Eh, jít s nějakým strategickým přístupem do budoucna. Děkuji vám, paní Antonopoulos, za veškeré odpovědi a děkuji také eh, tlumočníkům, že, že jste tedy zůstali s námi tak dlouho, protože to tedy pro nás bylo velmi důležité. A nyní už bez tlumočení dám slovo panu Šmitovi, který to celé uzavře a schrne.